Dobré ráno, vím, že je tady naše paní zpravodajka, paní Bastr, takže můžeme hned začít, protože nás čeká opravdu velmi intenzivní pořad jednání. Bohužel máme na toto jednání pouze jeden den. Vítám všechny, vítám samozřejmě také všechny, kteří nás nebo naše jednání budou sledovat přes internet. Toto je tak Eh, jaksi tak nazvané doplňkové jednání. A samozřejmě, pokud byste chtěli vidět víc o práci našeho výboru, tak se můžete podívat na naše webové stránky a můžeme vám zasílat pravidelně náš newsletter. Takže je tu paní Pastos pro, pro ten první bod. Vlastně paní Regina Bastos je tu s námi, ona měla, eh, jak si hovořit, až od 10 hodin, ale my jsme museli trošičku změnit to pořadí zpráv, takže já vám děkuji v každém případě, že jste zde. Máme tady také schválení zápisu ze zkuzích konaných ve dnech 12. dubna, takže doufám, že k tomu nejsou žádné připomínky. Vypadá to, že ne, můžeme je tedy schválit a v tuto chvíli můžeme přejít hned k velmi důležité zprávě, kterou se zabývá naším jménem, teda paní Regina Bastos. Já vás tady ještě jednou vítám na našem jednání. A Vím, že se zabýváte hlavně tady těmi otázkami s eh, přístupňování. Paní Bastos je tedy naší zpravodajkou a já bych rád jenom upozornil na to, že jedna věc, o kterou žádal náš výbor, byla v podstatě ta otázka, zdali bychom mohli identifikovat opravdu největší problémy, kteří, které mají naši občané v souvislosti s jednotným evropským trhem. Eh, čím jsou frustrováni, jakým způsobem jim můžeme pomoci a tak dále. My jsme v podstatě vyzvali mnoho výborů, které by se chtěly nějakým způsobem účastnit této debaty a e, paní Bastos se tedy rozhodla, že se bude věnovat jednomu konkrétnímu tématu, protože ne pro všechna témata máme kompetenci a e, rozhodli jsme se tedy e, té otázce jednotného trhu věnovat. Myslím si, že tato zpráva byla opravdu velmi složitou, byla to velká výzva pro paní Bastos, to, jsem, to znamená, že jsem opravdu, opravdu velmi rád, že nám dnes můžete popovídat o vaší práci a také eh, říct něco k těm pozměňovacím návrhům a předal bych, a jsem velmi rád, že je tedy tady i stínová zpravodajka a doufám, že ta debata bude velmi, velmi obohacující. Paní Bastos, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, za všechna vaše laskavá slova. Co se týče těch pozměňovacích návrhů, o kterých jste hovořil a v podstatě o situaci této zprávy. Takže opravdu to byla velká výzva. Ale chci v podstatě připomenout, že tady jde o 20 základních obav, které souvisí s problémy, se kterými se potýká jednotný evropský trh. Jde tedy o, pr- o problémy, kterým čelí jak občané, tak také evropské podniky. Evropská komise přišla s velmi jasnou zprávou, ve které se hovořili o, hovořilo o tom, že aplikace nevždy funduje a my v podstatě, když jsme začali vypracovávat tuto zprávu, tak jsme se soustředili na vypracovávání eh, pokynů nebo nových eh, jaksi možných směrů. My jsme nehledali řešení na ty problémy, které byly identifikovány. Ale šlo o to, abychom, se, mm, abychom našli nějaký jaksi směr, který bychom se mohli ubývat do budoucnosti. Identifikovali jsme tři hlavní mezery. A myslíme si, že tyto tři hlavní mezery se mohou opravdu přeměnit v základní překážky a proto je důležité, abychom se jim věnovali opravdu velmi intenzivně. To znamená, že to jsou ty tři hlavní mezery, které je třeba uzavřít, abychom se mohli věnovat těm dalším 17 problémům. Občané stejně jako podniky v Evropské unii chtějí opět důvěřovat Evropské unii. Aby tato důvěra mohla vzniknout, tak eh, potřebujeme jednat. Evropský jednotný trh, to jsou v podstatě lidé, kteří ho tvoří a kteří budou stát za tou novou dynamikou, která by měla pomoci novému hospodářskému růstu. Pane předsedo, komu, jak už jsem řekla, nebo jak jste řekl vy vlastně, tak několik výborů Evropského parlamentu vypracovalo zprávu, která v podstatě doplňuje naší zprávu. My jsme tyto výbory požádali, a požádal je také pan Malcolm Harbour, aby e, v podstatě tedy vypracovali své stanovisko, ve kterém nám nepůjde o konkrétní řešení, ale ve kterých bychom rádi našli informace, které by nám pomohly pochopit, jakou roli hraje každý aktér. Takže jaké jsou nebo jaké byly naše hlavní obavy. My jsme nechtěli v rámci této zprávy hledat žádná konkrétní řešení, protože my víme, že již proběhly, nebo že, se, eh, že v podstatě došlo k zákonodárné legislativní práci, že jsou neustále jaksi přijímány nové eh, zákony, které se týkají jaksi zpřístupňování eh, evropského trhu, které se týkají například také zjednodušení procesu nákupu osobního automobilu v jiné zemi, které se týkají alternativního řešení sporů a tak dále a tak dále. Co se týče pozměňovacích návrhů, obdrželi jsme 82. 24 představila samotná zpravodajka. To znamená já. A o co mě šlo v těchto pozměňovacích návrzích? Šlo o to zlepšit a prohloubit, eh, jak si ty, eh, ta témata, o kterých hovoří zpráva. U většiny pozměňovacích návrhů v podstatě jsem neměla vůbec žádné problémy, protože šlo v podstatě o doplnění mé zprávy. Tyto pozměňovací návrhy tedy pozm- eh, posilují tuto zprávu a myslím si, že byly opravdovým pozitivním příspěvkem mé práci a proto bych rád, ráda poděkovala všem, kteří tyto pozměňovací návrhy poskytli. Také bych ráda poděkovala panu Rochefort, který který v podstatě předložil eh, další pozměňovací návrhy. Pan Rochefort nicméně stáhl své pozměňovací návrhy, u kterých já jsem měla největší problémy. Šlo o pozměňovací návrhy 69, 71, 76 a 79. Co se týče těch dalších pozměňovacích návrhů z dalších politických praxí, tak jak jsem již řekla, nemám s nimi vůbec žádné problémy. Samozřejmě my ještě vypracujeme, nebo já budu vlastně v tuto chvíli vypracovávat kompromisní pozměňovací návrhy, ale jak jsem již řekla, určitě eh, nebudou problematické. Co se týče pozměňovacích návrhů pana Kurie de Kampoše Ten se v podstatě zabýval ve svých pozměňovacích návrzích elektronickým obchodem, a myslím si, že to jsou pozměňovací návrhy, které jsou opravdu velmi inovativní a které mohou zlepšit situaci v této oblasti. To znamená, jak jsem již řekla, jde o dobré fungování jednotného trhu a o elektronický obchod. Pane předsedo, rád, by, rád bych také ještě něco řekla ke změně toho časového harmonogramu. Protože já sama jsem poprosila o to, aby tady došlo ke změnám, protože já jsem se chtěla účastnit jedné regionální kampaně, která se bude odehrávat v mé zemi v Portugalsku. A proto bych byla ráda, kdybychom se setkali na další debatu o této zprávě 21. a ne 20. Protože my jsme se v podstatě teď dohodli na 9. a 10. červnu. Takže tímto bych, by to bylo asi všechno. Já bych ještě jednou ráda poděkovala za spolupráci, poděkovala bych za všechny pozměňovací návrhy a chci v tuto chvíli ještě říci, že se velmi těším na tu debatu, která hned bude následovat. Děkuji. A na závěr by bylo zajímavé si také poslechnout, jakým způsobem chcete zapracovávat ty zajímavé podněty, které už máme, tak abychom dospěli k ucelenému textu. Takže určitě potřebujete čas k tomu, abyste eh, vytvořili návrhy kompromisních návrhů, ale já jsem potěšen tím, že aspoň zatím je to tak ucelené. Vidím, že tu máme i paní Rille, ještě paní McClarkin, protože ta byla prvním stínovým zpravodem, který jsem dorazila. Potom dám slovo i paní Rille, která je také stínovou zpravodajkou, a pak pan Šváb a kdokoliv další, kdo se chce vyjádřit. Ale jako první paní McClarkin. Děkuji vám, pane předsedo, dobré ráno, já vás zdravím. A chci poděkovat eh, za tuto zprávu. Paní zpravodajce, myslím si, že vnitřní trh je jednou z největších výzev, které před námi stojí. A podle mých zkušeností je to eh, tu je také jedna z velkých obav, které eh, zmiňují mi voliči, často hovoří o tom, kde to nefunguje, takže je dobře, že se snažíme přímo naslouchat ehm, těmto občanům. Já doufám, že mé vlastní návrhy posílí tuto zprávu, jak už uvedla paní Bastos dnes dopoledne, ale přesto se pokusím několik z nich postupně vysvětlit. Vždycky je důležité, abychom měli na mysli e, malé a střední podniky, a já jsem proto předložila několik návrhů, které zdůrazňují význam malých a středních podniků pro růst v Evropě. A my ten růst opravdu potřebujeme a proto navrhuji, aby komise případně upravila jakékoliv směrnice, které mají nepříznivé dopady na malé a střední podniky. Také bych chtěla, aby se komise zaměřila na dopad nařízení a směrnic na buď mini podniky nebo střední podniky tak, abychom snížili jejich administrativní a jinou zátěž. Elektronický obchod je samozřejmě důležitý pro dokončení vnitřního trhu a je dobré, že zvyšujeme význam elektronického obchodu a že tím zvyšujeme možnosti, které podniky mají. A pokud jde o uznávání profesních um, kvalifikací, tak to musíme napojit na eh, ten mechanismus, který máme eh, vnitřního trhu, na ten eh, mechanismus upozornění a samozřejmě činy jsou důležitější než slova. Takže i nelegislativní kroky někdy mohou být stejně důležité jako legislativní. A mám několik návrhů konkrétních kroků v odstavci 2. A konečně jsem také vyzvala komisi, aby se snažila posoudit, zda existuje skutečná eh, přidaná hodnota v té fázi ještě než jsou návrhy předloženy. To znamená, aby probíhalo vyhodnocení dopadu. Musíme mít také eh, na eh, mužce eh, časový rámec, tak aby ty návrhy byly relevantní skutečně pro občany a nejenom pro politiky. A když měli bychom si toho, to uvědomovat, pokud jde o lhuty pro uplatňování těchto návrhů. Každopádně měli bychom celkově konsolidovat možnosti řešení těchto problémů já se těším na další spolupráci s paní Bastos. Já vám děkuji a nyní paní Rüle. Děkuji vám. Je vlastně škoda, že zde Několik eh, poslanců není, kteří ale předložili pozměňovací návrhy. Eh, právě jsem se chtěla obrátit eh, se svou otázkou na ně. Já vítám pozměňovací návrhy ohledně malých a středních podniků a vítám také většinu pozměňovacích návrhů paní Bastos. Mám několik otázek, ale pan Kupaky se tady právě není. Proč se uvádí také podpora strukturálních fondů? Odstavec 3, o tom trošku pochybuji a pan Groš, pozměňovací návrh 40, tam ten AI systém je poněkud pochybná záležitost, nebo já o tom pochybuji. Můžeme tedy přijmout určitý legislativní základ, ale přitom vyzýváme komisi, aby se prostudovaly dopady ještě před změnami. Já se obávám, že návrh pana Groše jde jiným směrem. Dále pozměňovací návrh 65 paní Bastos. To je možná jediná věc, ale pokud tomu správně rozumím, tak se zmiňujete o určité otázce, která je trošku problematická. Zároveň se pracuje na směrnici, a ještě tedy celé stanovisko není jednoznačné a přitom už vyzýváte k tomu, aby to, co se tady udělalo, bylo pozměněno. Takže já se obávám, že náš výbor nebude mít jednoznačné stanovisko v této zájitosti. Eh, proč tedy se eh, zde má eh, ještě doplnit to, na čem se vlastně teprve pracuje? Yeah. I mean, I think... Hm, já se domnívám, že skutečně na tom něco je. Měli bychom se zaměřit na to, co zaplní určité mezery. A jak řekla paní Bastos, hodně bude namířeno na určité členské státy, protože i na této úrovni je hodně problémů. A nyní paní Weiler. Nevím, za koho mluvíte, jestli za sebe nebo za pana Repo, ale každopádně vám dáváme slovo. Ne, já nemluvím za našeho stínového zpravodaje. Spíše se chci vyjádřit k eh, tomu, co, čeho jsem si všimla při čtení a návrhu komise. Napadly mě některé otázky a nevím, zda zde je zástupce komise. Eh, hodí se to také ke té poslední poznámce, která padla, že tuto zprávu bychom možná neměli přetížit eh, tématy, která jsou propracovávána, uznávání kvalifikací a tak dále. To je věc eh, legislativního aktu, který se připravuje, eh, takže tam už se pokročilo mnohem dál. Dále eh, bych se tedy chtěla zeptat, zda má skutečně smysl to všechno ještě doplnit, když už se na tom pracuje. Druhá věc, druhá otázka na komisi. Ohledně některých eh, odůvodnění, proč něco nefunguje, komise také píše, že důvod je nesprávné použití evropského práva. To je poněkud eh, veselá záležitost. Vždyť komise je pověřena zajistit, aby evropské právo bylo aplikováno. Takže je to úkol legislativního či spíš exekutivního eh, typu. Eh, my bychom pouze s potěšením měli vzít na vědomí to, že komise udělala svou práci. Možná, že by bylo se nadnější eh, postupovat této zájitosti, kdyby se komise k tomu ještě vyjádřila. Není vhodné pouze uvádět důvody jako fragmentace kapitálového trhu nebo nesprávná aplikace evropských zákonů. No dobře, důvody třeba také navrácení DPH eh, a eh, podobně nedostatečné prováděcí předpisy na národní úrovni, ale možná, že se k tomu ještě krátce vyjádří komise. Uh, Děkuji. Ano, připomněli jste mi velmi elegantně, že bych tady měl přivítat eh, komisi Nějacka Golenského za komisi a dáme samozřejmě komisi slovo později. Ale nyní pan Šváb. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl za EPP poděkovat zpravodajce a poblahopřát k návrhu zprávy a také k velkému počtu pozměňovacích návrhů z jejího pera. Chtěl bych poděkovat za to, že se ujala těchto 20 hlavních obav evropských občanů a podniků. Já se domnívám, že to jde správným směrem. Ovšem, a tato diskuze to právě prokázala, ovšem tyto zprávy jsou jsou poněkud vágní záležitostí, nebo abych to řekl, eh, jinak je to trošinku moc dřevěně či tvrdě napsáno. Eh, já bych chtěl zdůraznit otázky, o kterých již hovořili mé předřecnice. To se týká otázky zprávy a toho, jak komise realizuje eh, a jak dohlíží na realizaci na úrovni členských států. Na druhé straně také je zde otázka toho, jak se budeme eh, eh, chovat k těm návrhům, na kterých se právě pracuje i v eh, Evropském parlamentu. Je zde tedy uvedeno mnoho hlavních obav, ale buď je to v aktu 1 nebo 2 o jednotném trhu. Pokud to tam není upraveno, tak víme, že toho musíme udělat ještě mnohem více, ale musíme dělat jedno po druhém a ne obráceně. Otázka governance je otázka zásadní pro prosazování práva, to je otázka ústřední pro jednotný trh. Za druhé, za druhé bych chtěl říci toto. Já jsem se podíval na tuto zprávu, pročetl jsem si ji a je zde mnoho otázek, které se týkají také digitálních služeb na evropské úrovni. Kolegyně Thun ve své zprávě eh, hovořila také o eh, Discrete eh, Resolution a o vstupu eh, do portálu e Europe. Možná, že bychom se měli eh, také věnovat celkovému seznamu těchto portálů. Měli bychom se podívat na to, jaké řešení skutečně chceme, abychom nevymýšleli všechno znovu. Myslím si jinak, že ta zpráva je docela dobrá a děkuji za všechny pozměňovací návrhy. Uh, thank you very much. Any other Děkuji. Ještě někdo další? Není tomu tak? Takže pan Valenský, prosím, jestli chcete reagovat na eh, některé otázky, které tu zazněly. Ano, dobré ráno. Já vám velice děkuji, pane předsedo. Zejména paní Basto samozřejmě v první řadě za skvělou práci, jak už jsme řekli dříve. Komise je tomu nesmírně ráda, velice vítáme tuto zprávu. Všichni se shodneme na tom, kolik se ještě musí udělat, abychom řešili otázky, které jsou důležité pro podniky a pro občany přímo v terénu. Několik bodů, které tu dnes zazněly. Za prvé implementace. Kromě specifických důvodů, na základě kterých tedy nefungují některé věci v praxi, se komise snaží identifikovat i některé obecnější mezery – jak bylo vysvětleno v tom dokumentu, tak tyto implementační mezery vyplývají nejenom z nedostatku implementace nebo z nízké úrovně implementace. Komise na tom pracuje. A pokusíme se dosáhnout s členskými státy tento implementační deficit, ale ještě existují další problémy, proč právo nefunguje, protože některé členské státy používají postupy jako takzvané gold plating, které pak vede ke velmi komplexním právním situacím, kdy se kupí některé podmínky ještě nad rámec podmínek, které jsou stanoveny samotnými směrnicemi. A ne vždy je to v souladu s cíly, o které komise usiluje. A ten implementační problém vede také, vyplývá také z nesprávného uplatňování pravidel, z nejasných kompetencí, zejména v přeshraničních kontextech. A někdy ten problém souvisí také s některými problémy, třeba práva na odvolání, když eh, nastane nějaký problém. Někdy Potřebujeme silnější spolupráci s členskými státy samotnými, abychom se postarali o to, že právo bude fungovat nejenom na papíře, ale i v praxi. Komise musí v tomto smyslu vystupňovat své úsilí a my neustále sledujeme dosahovaný pokrok. Ale pak jsou to i některé faktory, které nejsou nutně přímo v rukou komise a u kterých potřebujeme spolupráci a angažovanost členských států. Proto jsme rádi, že tento členský, ten, tato zpráva někdy tuto situaci zmiňuje a hovoří o členských státech, které by nám měly pomoci um, dopracovat vnitřní trh. Pokud jde o portál, tak my tento portál skutečně budujeme. Jde tam o projekty, které by poskytovali přímý přístup k informacím pro občany a podniky. Neustále upravujeme obsah tak, abychom ehm, hledali nové sekce a podsekce, které jsou zajímavé pro občany tam, kde mají občané problémy s pochopením toho, jaká mají práva a dále určit, usilujeme určitý projekt racionalizace tak, abychom omezili počet různých webových stránek, abychom se podívali na ty stránky, které, abychom opravdu měli jenom jeden přístup a ne různé webové stránky, které pak nejsou navštěvovány. A jsme velice rádi podpoře takovéhoto uceleného přístupu. Děkuji. Děkuji vám. Nevím, jestli to zodpovědělo úplně na všechny otázky paní Veller, ale možná na některé. Pana Barně byste se chtěla zeptat, ano, on by tu měl někdy být a měl by hovořit, hovořit o svých plánech, takže možná bychom eh, tohoto neměli ztratit ze zřetele. Řekneme si to na příštím zasedání, ale je to, je to na pořadu dne, na pořadu jednání. Pokud jde o širší otázky, pokud jde o informační portál a integrovanější přístup, tak o to tento výbor žádal již dlouho a možná, že koordinátoři by se mohli zamyslet někdy v budoucnu nad tím, jestli si nenechat vypracovat nějaký externí, posud, externí posudek této otázky. Ale nemůžeme všechno udělat najednou, takže nyní chci dát slovo paní Bastos, jestli můžete prosím schrnout jak na tom jsme a jak probíhá spolupráce s dalšími výbory, jak bychom mohli ty rozmanité myšlenky sjednotit do jedné ucelené zprávy. E Děkuji. Děkuji opravdu všem, kteří se přihlásili o slovo. Děkuji za všechny vaše připomínky a komentáře, které se týkaly pozměňovacího návrhu i zprávy jako takové. Děkuji také zástupci Evropské komise. Samozřejmě ta otázka, o které zde hovoříme, se týká dobré zprávy. Uh, Samozřejmě je třeba zohlednit eh, kompromisní návrh Evropské komise. Je to návrh, který byl několikrát přepracován na podněty členských států a jde v podstatě o to, aby evropští občané, stejně jako evropské podniky, opět mohli těžit z výhod evropského jednotného trhu tato zpráva je v podstatě jenom takovým eh, malým varováním. Je možné, že jsme v minulosti trošičku hřešili, ale v tuto chvíli tady máme kompromisní politický návrh. A to je přesně ten signál a to, co chceme sdělit eh, naší veřejnosti. Máme tady tedy pozměňovací návrhy, které se týkají elektronického obchodu malých a středních podniků a také jsme se bavili o dopadech, eh, které by všechny, které by v podstatě tato zpráva mohla mít nebo všechny ty pozměňovací návrhy mohly mít. Jsou to všechno otázky, o kterých jsme hovořili. Hovořili jsme o nich velmi intenzivně i se stínovými zpravodaji a myslím si, že všechny ty podněty jsme zapracovali do zprávy anebo ještě zapracujeme. Hovořili jsme také o možnosti hovořit o určitých otázkách, o kterých se ještě nehovořilo v této zprávě. Například pozměňovací návrh 65. Tady v podstatě jsme udělali takovou chybu. E, tento pozměňovací návrh já ještě jednou přepracuji a nebo ho stáhnu. Uvidíme, uvidíme. Musím ještě zhodnotit, zda opravdu jde o odpovídající návrh či ne. Jde Samozřejmě také o to, že je velmi těžké zapracovat do jedné zprávy názory naprosto všech, včetně tedy všech ostatních eh, přidružených výborů. To je velmi složitá práce, ale já se budu snažit být co nejkoherentnější a jsem si jistá, že budu moci i nadále počítat s vaší spoluprácí a ne pouze tedy jaksi se spoluprácí eh, členů tohoto výboru, ale i se všemi ostatními, i se všemi ostatními stínovými zpravodaji. Já bych eh, ráda ještě řekla něco k těm mezerám, které jsem eh, zmínila na začátku a o kterých také hovoří občané ve výzkumu, který byl proveden, a ne pouze občané, ale také zástupci podniků. Jsou to všechno jaksi prvky, které vychází z nedostatečného fungování evropského jednotného trhu jako takového. A já si myslím, že toto je určitý leitmotiv, na který bychom neměli zapomínat, protože tato zpráva je zprávou, která opravdu může být dobrým příspěvkem k posílení nebo vůbec ke, ke znovu vzniknutí té důvěry, o kterou naši občané a naši podniky přišli. Eh, já samozřejmě doufám, že budeme velmi dobře spolupracovat i s panem komisařem Barní a jsem si jistá, že eh, nám všem jde o to stejné, jde nám o to posílit pozici našich občanů i evropských podniků. Doufám také, že budeme mít pod podporu všech členských států, kteří poté tyto informace budou také řádně eh, provádět a aplikovat. Toto je všechno samozřejmě zcela potřebné pro to, aby všichni, všichni občané měli přístup ke všem důležitým informacím a aby tento přístup k informacím byl co nejjednodušší. Děkuji. So, um, just to recap the timetable then. Děkuji. Tak ještě jednou si schrneme tedy ten eh, náš časový harmonogram. Budeme hlasovat 10. června a e, vy samozřejmě dostanete ještě další čas na to, abyste se mohla věnovat pozměňovacím návrhům, to znamená, že si tomu vrátíme v září. Souhlasíte? Ano, dobře. Děkuji, děkuji vám všem. Máme tady trošičku opět časový sklus, to znamená, že budeme muset do desíti počkat na to, až přijde tedy další kolega. Eh, poprosil bych tedy, abychom pokračovali v 10 hodin, ale opravdu přesně v 10 hodin, protože máme před sebou ještě velmi mnoho práce, takže se těším na tom, že se eh, opět setkáme. Chci také říci, že paní komisařka Kroes přijde dnes ve 3 hodiny odpoledne, bude hovořit o digitální agendě a bude hovořit o svém pracovním programu na příští týden, na příští rok, pardon, a i z toho důvodu doufám, že opravdu budete zastoupeni v co nejhodnějším počtu. Takže to je vlastně v podstatě jenom informace, která se týká vás všech dnes ve tři hodiny odpoledne paní Kroes a teď si uděláme desetiminutovou přestávku a začneme opět přesně v 10 hodin. Děkuji.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 verse. I think we're now uh, ready to uh, restart. Takže možná bychom znovu zahájili jednání a vítám mezi námi pana Rošfora, který konečně dorazil z Paříže. Děkuji, že jste sem dorazil přesně na čas, protože francouzští, francouzská politika uh, teď zažila eh, nesmírně nabité období, nejenom tedy minulý víkend, ale několik měsíců uplynulých. Já vás tady vítám. Vítám také Jacqueline Miner, která, jak víte, zodpovídá v rámci DG Sankona eh, za otázky spotřebitelů. My přesně o tomto tématu hovoříme, jste tady se svým týmem, tedy máte... S... A já vás všechny vítám. Pokud je o stínové zpravodaje, tak paní Rojtová bude hovořit za pana Pozutela a Perez tady bude brzy, paní Ryle a další. Samozřejmě včetně mě za naši skupinu. Takže máme tady návrh zprávy pana Rošvora o ochraně spotřebitele já mu dám slovo, aby nám tuto zprávu představil, pak si vyslechneme stínové zpravodaje, jejich připomínky a pak eh, dáme slovy komise a nakonec znovu paní Rošvorovi. Takže nyní dám, dávám slovo zpravodaji. Bien, eh, Děkuji, pane předsedo. Hovoříme zde dnes dopoledne o návrhu nařízení komise Eh, ohledně rámce pro financování eh, politiky pro spotřebitele, a to pro období 2014 až 2020. Já jsem eh, v celku pro tento návrh nařízení a jsem také pro ty čtyři hlavní cíle, které byly navrženy, které odpovídají také předcházejícímu programu a budu o tom ještě hovořit za chvilku. Chtěl bych však připomenout, že toto nařízení řízení by mělo umožnit eh, komisi eh, odpovědět na nové výzvy v oblasti politiky ochrany spotřebitele. Odpovídá to také politice Evropa 2020 a chtěl bych eh, také připomenout úvodní Eh, ustanovení komise, kde se hovoří o tom, že občané se musí stát subjekty, eh, které jednoznačně a eh, intenzivně pracují na jednotném trhu. Tento program by však možná měl být ještě více zaměřen na budoucnost, měl by podpořit také strategické cíle a reagovat na agendu pro spotřebitele, eh, tak aby bylo možné stanovit eh, jednoznačný rámec a také harmonogram do budoucnosti. Eh, eh, musíme o tomto hovořit eh, ještě předtím, než tato agenda bude také jednoznačně stanovena. Jde tedy o finanční rámec, o rozdělení úvěrů. Je to program dost střídmý. Ty rozpočty, které představují vlastně 5 centimů eh, eh, na občana a ne více. Eh, musíme samozřejmě brát ohled na hospodářskou situaci, ve které nyní jsme a měli bychom pro celý program udržet jednoznačný postup. Komise by měla však také Eh, eh, slyšet to, že by bylo možné eh, také navrhovat navýšení zdrojů z následujících víceletých plánů, a sice navýšení o 5 Proto, abych se zmínil také o cílech Evropského parlamentu, bych chtěl také se zmínit o čtyřech cílech. První eh, cíl je dle mě nejdůležitější. Eh, ten bychom měli posílit. Eh, jde o posílení bezpečnosti evropských spotřebitelů. Mm, já se domnívám, že všichni si budeme zajedno v tom, že je nutné vyrábět bezpečné výrobky. Je nutné také proto v rámci Evropské unie uskutečnit jednoznačnou politiku. Je nutné nutné modernizovat eh, eh, ochranu spotřebitelů a navýšit také eh, počet eh, zjištěných eh, výrobků, které neodpovídají pravidlům bezpečnosti. A já se domnívám, že tento cíl také musí být navýšen o 3 tedy z 21 na 24 musí být toto navýšeno. Eh, cíl číslo dvě je informace a vzdělávání. I toto je prioritní otázkou, i když eh, je to něco, eh, což v rámci našich vyhodnocení dopadlo poněkud nejasně. Cíl číslo dvě Eh, odpovídá financování studií a analýz dopadů. Eh, toto eh, je cíl, který však bude snižován. Zde se sníží ze 37% na 34%. Všechny pevné náklady však jsou dodržovány a měli bychom však více se věnovat eh, aktivitám, které jsou konkrétní a efektivní. Co se týče vzdělávání, zde jsme o tom již hovořili, o určitých nedostatcích, komise to také uznala a je nezbytné eh, projekt eh, Durčeta ještě posílit tak, aby rozpočet pro tento cíl 2 eh, byl eh, dodržován. Chtěl bych se krátce zmínit o eh, realizaci programu. Dle mého názoru jsou přijetí pracovních ročních programů otázkou politických rozhodování. Zdá se mi, že návrh komise nerespektuje eh, to, co bylo jednoznačně řečeno ve smlouvě. Eh, je zde eh, článek 200 90 smlouvy, který musí být jednoznačně dodržen. V té roční práci jsme v oblasti eh, delegovaných eh, aktů a také zde máme však eh, také přílohu jedna. Já bych v návrhu zprávy chtěl také navrhnout určitá zlepšení indikátorů, především to, co je tedy v příloze dvě. A e, dále k jednotlivým cílům jsem se již e, vyjádřil. E, ještě k cíli 2. Zde samozřejmě také Evropské organizace na ochranu spotřebitelů musí být posíleny. To je velmi důležitá věc. Tyto organizace hrají velmi důležitou roli ve smyslu distribuce informací a měli bychom je i nadále silně podporovat. Dále eh, jistě budeme debatovat eh, o další věci, kterou je nutné ještě posílit, a to je eh, schopnost a vytvoření takových středisek, která umožňují srovnávání srovnávání také tedy kvality cen a podobně. Toto je velmi důležité. Již existují webové stránky, které jsou spíše eh, tedy soukromé, ale je nutné eh, jim dodat eh, více důvěryhodnosti cíli 3 eh, máme také eh, možnost eh, využití mechanismů pro pomoc a pro řešení sporů. Tomu se budeme věnovat ještě později. A co se týče programu pro spotřebitele, zde bych chtěl zdůraznit především to, že existují osoby, které jsou méně eh, připraveny eh, k využití moderních eh, prostředků řešení sporů. Jsou to osoby citlivé anebo seniori, osoby, které jsou méně připraveny pro moderní prostředky a pro ně by bylo nutné ještě podpořit další eh, programy eh, vzdělávání. Dále je zde také eh, otázka mladých spotřebitelů, čili zde musí být určitá symetrie jednotlivých kategorií spotřebitelů. Cíl 4. Zde jde o dodržování legislativních předpisů na národní úrovni a zde podporuji návrh komise. Jde o navýšení eh, z 50 na 70 ohledně spolufinancování spotřebitelských center. Eh, tato střediska jsou velmi užitečná eh, a pomáhají spotřebitelům především v přeshraničních otázkách. Tato střediska jsou eh, ještě málo známa a měla by být více eh, tedy eh, podporována. Tolik hlavní linie mé zprávy a očekávám podporu z tínových zpravodajů. Děkuji vám, pane předsedo. Uh, Já vám také nesmírně děkuji, pane Rošfor, za to, že jste tady takto načrtnul otázky. Bylo to opravdu Eh, srozumitelné a eh, myslím, že vaše celková podpora eh, návrhu je velice důležitá. Přednesl jste tady body, které můžeme zvážit. Vítám paní Perez, ale jako první paní Rojtová za pana Bosutila a pak další, včetně Erika, pana, paní Rille a pak řeknu pár slov já a pak kdokoliv další by se chtěl vyjádřit. Takže jako první paní Rojtová. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Ah, sorry. Pardon. No, e ne, ne, ne. EPP jako první. Um, uh, let me uh, outlook the, the two uh, main points, points. Takže dva základní body, o nichž eh, pan stínový zpravodaj soudí, že jsou velice důležité. Máme tady tu relokaci z cíle 2 na, do cíle 1. Stínový zpravodaj EPP souhlasí, že využití delegovaných aktů je důležité k tomu, aby parlament si zachoval kontrolu nad politickými rozhodováními, pokud jde o výroční pracovní program. A je také v této souvislosti zajímavé, že zpravodaj navrhl ustavit ještě další přílohu, která stanoví specifické rozpočtové alokace u každého pro, pro, cíle programu. To nebylo v původním návrhu komise. Ovšem, při definování těchto alokací stínový zpravodaj EPP je poněkud znepokojen tím, že zpravodaj tady doporučuje snížit alokaci pro cíl 2 za zvýšení um, alokace v cíli 1. Je sice pravda, že bezpečnost produktů je nesmírně důležitým cílem, musíme eh, dávat pozor se snižováním eh, alokací na cíl 2, protože tam jde o informace a vzdělávání spotřebitele, což je důležité k tomu, aby spotřebitel byl eh, zmocněn, aby byl si vědom svých práv. Je to nepřímo důležité také pro bezpečné využívání produktu, což samo o sobě ještě mimo tedy systém RAPEX a některé produkty, které nejsou bezpečné, by mohly Rapexem projít. Tudíž spotřebitelé musí být informováni a připraveni k tomu, aby eh, reagovali a zhostili se svých, eh, využívali svých práv. Cíl 2 je zvlášť důležitý v eh, ekonomické krizi, kde lépe informovaní spotřebitelé vedou k lépe fungujícím trhům. Informace v rukou spotřebitele je e, pro ně to samé jako e, palivo pro motor. A když, e, takže tato alokace pro cíl 2 je o to více znepokojivá vzhledem k tomu, že jsou to i finanční příspěvky pro společné kroky se spotřebitelskými organizacemi, například sítí ECC. Další důvod toho, proč je stínový zpravodaj proti, je, že pan zpravodaj e, zvýšil ještě další bod v rámci cíle 2, který vítá, a to je zvýšení viditelnosti center ECC. I kdyby zůstaly nějaké finance z některých kroků, které už nejsou zapotřebí, tato částka by měla být znovu investována v rámci dalších užitečných uh, akcí v rámci stejného cíle a nikoliv odkloňován do cíli jinému. Důležité je také mít robustní a kvalitní data. Je jasné, že dobrá data jsou důležitá k tomu, aby spotřebitelé mohli přijímat zodpovědná rozhodnutí, aby mohli využívat svých svobod, rozhodovat se o produktech a e, aby se mohli řídit podle svých preferencí. A tady se hovoří o zlepšení eh, možnosti jak eh, analýzy, tak i šíření dat, včetně například webových stránek pro srovnávání cen. Se domnívá, že jsou to eh, důležité iniciativy, ale také, že tyto iniciativy mohou být dále posíleny prostřednictvím některých kroků na podporu společných ukazatelů a statistických metod pro spotřebitelské organizace a soukromé organizace, které se eh, podílí na eh, šíření informací právě třeba prostřednictvím webových stránek na srovnávání cen. Abychom se nezaměřovali pouze na společné indikátory v případě národních orgánů, ale taky mezi soukromými organizacemi protože právě tyto organizace jsou v konečném důsledku hlavním zdrojem informací pro spotřebitele. A takže děkujeme, děkujeme všem dalším eh, stínovým zpravodajům za spolupráci děkujeme. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, velmi ráda omluvila nebo v podstatě se chci omluvit panu Rošfortovi, že jsem tady nebyla hned na začátku, protože jsem musela být v jiném výboru. Nicméně po této omluvě bych vám hned eh, ráda pogratulovala za opravdu naprosto skvělou zprávu. Já jsem ještě neměla doposovat dostatek času, abych se na to podívala opravdu naprosto dopodrobná, ale už v tuto chvíli mám určité připomínky, pokud byste mi to dovolil. Jsem velmi rád, že tady, jsem velmi ráda, že tady dochází k tomu zvýšení o 5%, eh, protože že samozřejmě spotřebitelská politika se v dnešní době potýká s novými výzvami a ve chvíli, kdy bychom chtěli mít opravdu eh, dynamičtější, konkurenceschopný a bezpečný jednotný trh, tak potřebujeme tady tyto investice, protože my chceme, aby spotřebitelská politika bylo, byla jedním z hlavních nástrojů pro obnovení a posílení hospodářského růstu. Musíme tu, tudíž zajistit, aby evropští občané byli lépe informováni a aby byli také jako spotřebitelé eh, lépe chráněni v průběhu celého svého života. Co se týče hlavně přeshraničních eh, nákupů, tak to je přesně ta oblast, na kterou se musíme zaměřit. Dále si myslím stejně jako zpravodaj, že je velmi důležité, abychom posílili roli spotřebitelských organizací a svazů, které jsou doposavat velmi málo známe, ale hrají opravdu velmi důležitou úlohu právě v té oblasti informování a osvěty. Tady samozřejmě eh, těch prostředků máme velmi málo v tuto chvíli a my musíme musíme posilovat všechny spotřebitelské platformy, tak aby tyto platformy fungovaly jako platformy výměny informací mezi spotřebiteli. Za třetí chci říci, že co se týče ochrany spotřebitelů, hlavně těch zranitelných spotřebitelů, tak to je možná oblast, která tady není dostatečně zohledněna. Proto bych byla velmi ráda, abyste se podíval na mé pozměňovací návrhy, které jsem vypracovala v souvislosti právě se zranitelnými spotřebiteli. Jsem velmi také ráda, že zpravodaj podporuje eh, posílení alternativních eh, řešení sporů. To je velmi důležité. A pokud byste mi dovolili, tak bych ještě jednou ráda pogratulovala panu Rošfortovi za jeho opravdu skvělou zprávu. Myslím si, že ve své zprávě opravdu posiluje a podporuje témata, která jsou pro nás celá stěžení. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, děkuji paní Ruler. Ich möchte mich auch beim já bych také ráda poděkovala panu zpravodajovi za opravdu skvělou vynikající práci. Co se týče těch otázek, které jsem měla, tak na většinu už odpověděl. Myslím si, že co se týče toho obecného směru, tak tady eh, samozřejmě se s Pravodem souhlasím. Nicméně několik otázek i po té, co jsme si vyslechli nějaké obecné připomínky, tak já se budu věnovat pouze těm otázkám. Co se týče pozměňovacího návrhu 23, Tady v podstatě hovoříte o alternativních řešení sporů a já se ptám, má to vůbec smysl tady ve dvou zákonech mít v podstatě nebo ve dvou dokumentech mít e, rozličné postoje? Nebylo by dobré, kdybychom to opravdu nechali pouze na e, to na té zprávě nebo v podstatě na, te, na tom zákoně o ADR? A poté podobná otázka, jako měla paní Erojtová. Co se týče právě cílu 2 a cílu 2 a té realokace prostředků, myslím si, že to je v podstatě jaksi správné, ale ráda bych věděla, jaké stanovisko tady zastává komise. Co se týče pozměňovacího návrhu 44, tak tady já si v podstatě myslím, že tady na tomto poli musíme být opravdu aktivnější. Tady máme ten systém One Eye a je to systém, který je v podstatě v pořádku, ale pokud bychom se mu opravdu chtěli věnovat, tak se musíme také eh, věnovat ochraně osobních údajů, protože tady nejde pouze o výměnu informací a údajů, tady jde také o ochranu osobních údajů, takže tomu se určitě musíme ještě věnovat. Děkuji. Děkuji, paní Rulore, Možná ještě nějaké připomínky z mé strany protože já jsem také připravil několik pozměňovacích návrhů pro tuto oblast a právě k tomuto tématu. Jedna věc, o které tady velmi často hovoříme a která se neustále eh, opakuje, hovořila o tom i paní Bastos, co se, eh, jak si a teď v souvislosti tady s těmi obavami občan, občanů. Velmi mnoho peněz je investováno jak ze strany komise, tak ze strany členských států, ale vypadá to tak, Eh, vypadá to tak, že občané v podstatě vlastně si ani nejsou vědomi, že mají k dispozici všechny tyto nástroje a prostředky. Pan Rošford v podstatě zdůrazňoval ten nízký profil nebo v podstatě tu neinformovanost o spotřebitelských združeních a o organizacích a myslím si, že to je přesně to, o čem tady hovoříme, protože my samozřejmě velmi často a pravidelně eh, navštěvujeme tato spotřebitelská centra. Byli jsme eh, na Kypru nedávno v takovém tomto spotřebitelském eh, středisku, oni mají dostatek prostředků pro to, aby v podstatě občany informovali a uvědomovali je o všech těchto možnostech. Ale myslím si, že musíme ještě více informovat naše eh, spotřebitele o takových otázkách, jako jsou například eh, jako jsou ekologická označení a jiné věci, které jsou zcela zásadní při výběru zboží. Jsou to základní informace, které by si měly být spotřebitelé vědomy. A tady v podstatě neustále hovoříme o investicích, o investicích právě do těchto služeb, ale potřebujeme také, aby se občané nějakým způsobem angažovali. A to je právě ta otázka, kterou bychom si měli postavit. Jedna otázka, kterou já si neustále kladu je v podstatě ta otázka toho, jakým způsobem jsou využívány ty peníze, které Evropská unie investuje, jakým způsobem ty, te, tyto peníze jsou dále jak si znásobovány a využívány, využívány členskými státy. Bohužel máme velmi málo ukazatelů, které by nám pomohly jak si nějakým způsobem určit nebo porozumět tomu, do jaké míry jsou tyto nástroje a prostředky občany využívány. Eh, samozřejmě, že tyto výzkumy a takovéto studie stojí velmi mnoho peněz, ale Myslím si, že aniž bychom měli stanovené zcela jasné cíle eh, v souvislosti tedy s eh, větší angažovaností občanů, eh, aniž by tady došlo jaksi k, nějakém, k nějakým jaksi konkrétnějším aktivitám, tak eh, velmi těžko tady budeme moci nějakým způsobem, způsobem mm, pokročit, protože eh, lidé, kteří se účastní eh, přeshraničního obchodu, tak tvoří velmi malou skupinu našich spotřebitelů. A teď jde o to podívat se na to tedy, jaké struktury v tuto chvíli fungují a musíme se podívat v podstatě na to například, můžeme se podívat například na ty nejznámější značky, které přitahují největší pozornost spotřebitelů a které jaksi nejvíce těží z přeshraničního obchodu a podívat se tedy na to, eh, jak tyto značky fungují a jak ten přeshraniční eh, mm, jaksi obchod právě u těchto značek funguje, protože pouze takovýmto způsobem se budeme moci, moci podívat na to, kde tedy, v čem tedy je ten zakopaný pes, eh, kde jsou ty problémy, problémy a ty problémy musíme řešit ve chvíli, kdy budeme chtít, jak se zmaximalizovat ty, ty výhody, které nám tento obchod eh, přináší. Ale teď je v podstatě důležité stanovit si ty souvislosti. Eh, budeme používat nějaký benchmarking, eh, jaké ukazatele budeme používat, jakým způsobem budeme spolupracovat s členskými státy a se spo, spotřebitelskými organizacemi, jakým způsobem budeme provádět tu osvětu, která by lidem poskytla všechny informace týkající se těchto nástrojů a prostředků, které v podstatě v tuto chvíli již existují. Eh, tady kolegyně zmiňovala také zranitelné spotřebitele a to je opravdu velmi eh, důležité, protože spousta z těchto zranitelných spotřebitelů právě nemá přístup k takovýmto nástrojům, jako je například internet a tak dále. A proto lidé, kteří vlastně by tyto služby nejvíce potřebovali, jsou lidé, ke kterým je v podstatě se velmi těžké také dostat. Takže já si myslím, že my samozřejmě tady nějakým způsobem můžeme přispět a to v podstatě souvisí i s tím, o čem jsme hovořili v souvislosti se zprávou eh, kolegyně Bastos. To znamená, že jde o služby, které my chceme poskytovat našim eh, občanům. To je v podstatě všechno to, o čem jsme hovořili v souvislosti s těmi webovými portály. Protože pokud nebudeme mít musíme to v podstatě udělat tak, aby ty věci nebyly roztříštěné. To znamená, aby všechny ty informace, které spotřebitelé používají a nebo potřebují, byly na jednom místě, aby v podstatě se nacházely na jednom webovém eh, portálu. A já jsem, je to proveditelné. Takže ještě předtím, než eh, tady vyzvu další kolegyně, aby se vyjádřila, tak se ptám, jestli má ještě někdo něco k tomuto tématu, ještě někdo, kdo doposavat nehovořil. Tak v tuto chvíli tedy mohu již dát slovo paní Miner, aby se vyjádřila ke zprávě pana Rošforta. A možná budeme tedy i nadále hovořit o aktech přenesené pravomoci, ale uvidíme, uvidíme možná, že až po komisi. Takže paní Miner v první řadě. Yes, thank you very much, Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. V první řadě chci poděkovat panu zpravodaji a celému jeho týmu za eh, usilovnou práci, kterou vložili do přípravy tohoto návrhu zprávy. My jsme s nimi spolupracovali s velkým potěšením a děkujeme opravdu za podporu tohoto návrhu nařízení. Jsme potěšeni tím, že celkově Existuje od výboru podpora obsahu tohoto programu a že perspektivy parlamentu a komise jsou si v mnoha ohledech blízké. Vyskytnou se však i body, na kterých se neschodneme, jak jste se správně domníval. A jsou tu dva horizontální body, ke kterým se vyjádřím na prvním místě a pak se vyjádřím k některým eh, konkrétním otázkám. Takže otázky aktů v přenesené pravomoci, takzvané delegované akty, které eh, v podstatě v rámci eh, toho, aby tento, eh, aby zůstal určitý dohled nad konečným určením těch fondů, tak na to má komise jasný názor, a to nejenom v oblasti tohoto programu pro spotřebitele, ale i ve vztahu k jakýmkoliv dalším programům, které nyní jsou eh, předkládány parlamentu. Tento roční pracovní program nesplňuje kritéria aktu v přeneseném pravomoci a tato kritéria jsou stanovena v článku 290. Je to akt všeobecné působnosti, které, který doplňuje některé neesenciální aspekty legislativního aktu. A my se domníváme, a komise se domnívá, a právní služba dom, komise se domnívá, že e, tento výroční pracovní program nesplňuje tato kritéria. Proto doporučujeme prováděcí akty pro tento program a na této pozici trváme. Ovšem, my chápeme vaši vůli moci se vyjádřit ohledně toho, jaké by měly mít být priority pro výdaje a určitě se najde nějaký jiný způsob, jiný kanál prostřednictvím, kterého se bude moci výbor v tomto smyslu vyjádřit. Další horizontální otázka je návrh eh, toho rozdělení financování v příloze k nařízení. Návrh komise počítá s takovýmto financováním, ale není to přímo součástí nařízení. A protože tento rozpis není přímo v nařízení, tak to není závazné. To je běžný postup u návrhů komise, u všech návrhů komise, legislativních návrhů, včetně těch, které jsou primárně finančního charakteru, je to v souladu s článkem 28 eh, finančního nařízení. Výjimečně se tak dělo, ale to bylo v případě, kde se slučovalo několik finančních programů do jednoho aktu, abychom tím eh, UIS poskytli určité záruky v ohledně toho, že každý z těchto proudů, které jsou řešeny společně, bude eh, mít své vlastní financování. Na praktické úrovni diskuze dnes, dnes dopoledne ukázala, že alokace financí není žádnou exaktní vědou a budou existovat velmi rozmanité názory na to, jaké alokace by měly být v tom či onom eh, roce přiděleny. Různé akce mohou být charakterizovány různým způsobem. Například, jak přesně říkala paní Rojtová, když provádíme nějakou kampaň třeba eh, ohledně bezpečnosti určité kategorie produktů. Eh, Mělo by to být eh, v rámci, v rámci cíle 1 bezpečnosti anebo v rámci cíle 2 informace a vzdělávání. Čili i z právního hlediska, i z praktického hlediska bychom nechtěli, aby toto, tento rozpis, toto rozdělení bylo přímo součástí toho právního aktu. Je to pouze indikativní a může se to rok od roku lišit. Teď ke specifičtějším otázkám. K ukazatelům, na které poukázali mnozí z vás. Jsme si dobře vědomi a sdílíme váš názor, že ukazatele nejsou dokonalé. Ono je dost těžké najít opravdu smysluplné indikátory u tohoto typu programů. A my jsme otevřeni vašim vlastním návrhům a doporučením. Ale chci připomenout, co jste řekl vy, pane předsedo. To znamená, že indikátory jsou důležité tam, kde je cenově proveditelné a rentabilní schromažďovat data, která nám ukáží, zda plníme naše cíle. Osvěta spotřebitele a kontakt se spotřebiteli na národní a evropské úrovni je jistě dobrá máme určité informace tohoto druhu. Ku příkladu, v rámci jarního vydání takzvaného scoreboardu, který eh, se týká právě spotřebitele, kde se ptáme spotřebitelů na jejich důvěru ve veřejné orgány, spotřebitelské organizace a máme tady určitá data ohledně různých kroků eh, a e, vymáhacích iniciativ na úrovni členských států, čili určitá data máme. Ale pokud jde o data týkající se přímo uznávání evropských služeb, uznávání log, to je nesmírně drahá záležitost, sběr těchto analytických údajů. E, my jsme se samozřejmě snažili a budeme provádět e, nadále ten takzvaný empowerment survey, za asi dva až tři roky, ale nebudeme tak činit každý rok, protože je to opravdu nesmírně eh, finančně nákladné, aby to byl, byl reprezentativní vzorek Evropanů potom. Eh, pokud je Evropská eh, konzumní centra ECC, děkuji za vaši podporu. Pokud jde o možnost jejich financování, měli bychom uznat jejich, eh, zvýšit jejich uznání a eh, my jsme provedli v roce 2011 kampaň za zvýšení jejich viditelnosti, možná ji budeme chtít opakovat, ale je otázka, co je, tak říkají dřív, jestli slepice nebo vejce, protože když hovoříme o ECC a o členech té sítě, tak eh, pokud mají Eh, pokud nemají eh, dostatečné eh, zdroje na zvýšení poptávky, tak samozřejmě tím vzniká problém. Čili tady musíme postupovat krok za krokem. Pokud jde o ty srovnávací webové stránky cenových údajů, toto je mm, nově se rozvíjející oblast, která je součástí širšího širší škály různých prostředníků, které pomáhají spotřebitele se vyznat eh, v té záplavě informací, myž jsou bombardováni ze strany obchodníků a dalších. My trošku váháme, zda by komise sama měla vyvíjet své vlastní srovnávací stránky, protože kromě soukromého sektoru a různých obchodních modelů a ne vždy jsou úplně spolehlivé nebo vyčerpávající a nebo úplně objektivní, to je a pravda. Existují i další modely, které vznikají. Například regulátoři často vytvářejí podobné stránky. A spotřebitelské organizace začínají být nesmírně aktivní. A my bychom se trochu zdráhali se tak říkají zapojovat do oblasti, kde, která už se rozvíjí, zvlášť eh, když to je oblast, která může být zdrojem příjmu pro spotřebitelské organizace. Protože tyto organizace prochází nelehkou dobou a musí eh, zvyšovat i své zdroje. Tím eh, doufám, že se mi podařilo zodpovědět na většinu otázek. Pokud jde o vzdělávání, sdílíme návrh zpravodaje, že potřeba se poučit z posudků, to znamená místo, abychom měli přístup, který bude pro všechny stejný a který bude ordinován z hůry, měli bychom mít mnohem interaktivnější, na míru šitý přístup portálu, prostřednictvím kterého si můžeme vyměňovat osvědčené postupy a můžeme nabízet eh, těm, kdo vzdělávají, aby u, přizpůsobili materiál z jednoho státu eh, podmínkám jiného státu prostřednictvím jeho převzetí či překladu. Děkuji. Tak ještě předtím nedám opět slovo panu zpravodajovi, tedy tu otázku, která se týká těch prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoc, v pravomoci. Chci říci, že konference předsedů výboru měla takový opravdu velmi rozsáhlý briefing, který se týká této oblasti. A pokud jsem tedy tomu správně porozuměl, tak eh, jedna z těch dohod v podstatě teď podléhá nebo čeká v podstatě na vyslovení se eh, Evropského soudního dvora. My samozřejmě chceme, aby tady vznikl dobrý obecný právní rámec, abychom věděli, jak eh, k tomu provádění bude docházet. Ale je to v každém případě téma, která je v tuto velmi aktuální. Eh, v podstatě teď to téma probíráme s právními službami Evropského parlamentu, hovoří se o něm eh, v rámci různých for, to znamená, že je to opravdu to, ta klíčová otázka, tedy ta klíčová otázka není tedy v tuto chvíli to, jak to dopadne s těmito delegovanými akty, ale jde o to, v čem bude spočívat nebo kterými stěženími tématy se bude zabývat spotřebitelská agenda 2020. Ehm, my samozřejmě v tuto chvíli jsme v procesu vyjednávání a v podstatě, ať se jedná o jakékoliv téma, o kterém vyjednáváme s Evropskou radou, tak se vždycky nakonec zasekneme na té otázce eh, akty v přinesené pravomoci nebo prováděcí akty a tak dále. To znamená, že se velmi často v podstatě eh, nedostaneme ani nakonec k tomu jádru věci. Takže tu otázku eh, tu právního charakteru musíme opravdu vyřídit a eh, vyjasnit, protože se jinak nepohneme dále. Takže v tuto chvíli bychom asi dali slovo opět panu zpravodajovi a uvidíme, jestli nám zbyde čas ještě na další věci. Děkuji. Hmm, jistě nemáme čas na to, abychom se zabývali eh, zásadní otázkou, eh, tedy těch eh, aktů v přenesené oblasti a nebo tedy proveditelnosti prováděcích aktů. Je však zcela jasné, že by bylo nezbytné, abychom zaujali společné stanovisko všech eh, zpravodajů v Evropském parlamentu a zastupovali toto stanovisko zcela jednoznačně. Ještě k těm jednotlivým otázkám, které byly předloženy a především eh, ze strany stínových zpravodajů a děkuji paní Rojtové, že podpořila eh, návrh eh, ohledně delegovaných aktů. Také chápu Eh, onu emocionální stránku, eh, co se týče eh, finančního rozdělení na čtyři cíle. Chtěl bych však říci, že tato alokace nijak neohrožuje prioritní postavení cíle 1. Zde máme onen hlavní cíl, který platí a eh, eh, onen eh, přesun 3% na cíl 2 také znamená, že v určitém kontextu globalizace, která zase má vliv na zvyky z evropských spotřebitelů, je nutné se na směrovat především na eh, bezpečné produkty. Také v Číně eh, máme spoustu eh, možností problémů, například ve zjišťování podniků, které vyrobily daný produkt. Přitom je však tento sektor velmi důležitý především pro naše děti děti našich spotřebitelů. Za druhé, ohledně druhého cíle Eh, ono malé snížení je také eh, důsledkem toho, že je nutné být více efektivní, více eh, také razantní i v souvislosti s ukazateli. Pane předsedo, vy jste to také řekl ve své poznámce jako stínový zpravodaj. Je tedy nezbytné tyto ukazatele nepříliš navyšovat a domnívám se, že s spotřebitelé by měli mít eh, možnost, eh, eh, aby se dosahovalo tedy maximálních výsledků také na národní úrovni. Paní Nguyen hovořila také o těch zranitelných spotřebitelích. Zde bychom měli zohlednit především jejich důležité místo v otázce řešení sporů. Zde je nezbytné tedy možná ještě zlepšit text, který který se týká zranitelných spotřebitelů. Na to se podíváme eh, skutečně s velkou eh, pozorností. Eh, paní Rüle bych chtěla říci, že k pozměňovací návrhu 23 zastupujeme Eh, to, co jsme také řekli v souvislosti s eh, ukazateli, eh, co se týče těch alternativních řešení sporů. Chceme především sdílet výsledky, distribuovat tyto informace a tak tedy navýšit význam těch pozitivních eh, zkušeností. Paní Rühle rovněž hovořila o eh, pozměňovacím návrhu 44. Tento pozměňovací návrh se týká skutečně modernizace eh, nástrojů, databází a podobně. Chtěl bych říci, že se netýká o individuální uh, zapracování údajů, spíše jde o využití stávajících systémů, kde nalézáme informace eh, také ve smyslu ekonomické výměny. Zde tedy eh, nevidíme žádné ohrožení eh, pro osobní údaje. Souhlasím však s tím, že je nutné zlepšit vyhodnocování těchto údajů a jejich bezpečnost. K komisi. Zde jsme již hovořili o delegovaných aktech a co se týče rozpočtového eh, rozdělení, zde chápu stanovisko komise, která říká, že je k nám milá, že nám tedy navrhuje určité eh, rozdělení a my přitom eh, měníme jednotlivé návrhy na eh, toto rozdělení. Dobře, chápeme to, ale to rozdělení, které my navrhujeme, odpovídá jednotlivým cílům a vlastně jsme si zajedno. Zde e, ještě doplňujeme také e, flexibilitu asi 20 potom horizontální postup e, v jiných sektorech. Zde se vlastně dotýkáme dalších otázek rozdělení prostředků dle eh, jednotlivých eh, proporcí. Pane předsedo, ještě k harmonogramu. Zde se domnívám, že eh, tento harmonogram znáte. Lhůta pro pozměňovací návrhy je do 14. května v poledne. Dále potom budeme hlasovat v našem výboru 26. A děkuji vám za pozornost. Well, thank you very much indeed for your very good... Děkuji děkuji za tuto naprosto skvělou práci. Jsem si jistý, že ta výměna informací a společná práce bude nadále pokračovat i mezi vámi a stínovými zpravodajmi. Děkuji také paní Miner za to, že se zúčastnila dnešního jednání. A v tuto chvíli můžeme hned přejít ke zcela odlišnému tématu. A jde tady o akustický tlak motorových vozidel. Je to v podstatě téma, kterému se, kterým se zabývá hlavně výbor ENVY, který je tedy příslušným výborem pro toto téma. A E, nicméně ale opravdu velmi důležité, aby všechny ty věci z této zprávy byly zapracovány také do e, rámcových nařízení a směrnic, e, za které jsme v podstatě zodpovědní. Takže v této zprávě se mimo jiné hovoří také o hlukových hranicích mimo jiné i pro elektrická auta. Takže máme tady paní Weisgerber, paní Westphal, pan Mandes je zde také, paní Ruller je také a já jsem stínovým zpravodem za naší skupinu, takže toto je vlastně první příležitost eh, pohovořit o této eh, o tomto tématu. Máme tady někoho také z DG Enterprise. Ano, vidíme, ano, vidíme tady vás. Dobrý den, vítáme vás. Takže já vás jistě poprosím, aby se se k tomu vyjádřila a v tuto chvíli bychom v podstatě mohli poprosit již paní zpravodajku, aby, aby nám k tomu něco řekla. Takže paní Weisgerber, máte slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo. Vážení stínoví zpravodajové, vážené dámy, vážení pánové. Na posledním jednání jsme v podstatě měli možnost provést tu první výměnu názoru k tomuto tému, tématu. My jsme obdrželi také časový harmonogram od příslušného výboru Envy. Envy chce hlasovat už v červnu a je velmi důležité, abychom ještě před hlasováním vypracovali naše stanovisko, také aby mohlo být zohledněno samozřejmě. To je ten nejdůležitější důvod. A i z tohoto důvodu jsem už posledně měla v podstatě vypracovanou zprávu, nechala jsem ji přeložit do angličtiny a v tuto chvíli by měla být přeložena i do všech dalších dalších eh, oficiálních jazyků a doufám, že jste všichni měli čas na to se na tuto zprávu podívat. Takže co se týče těch eh, hlavních eh, témat, je to velmi důležitá vlastně otázka pro ochranu zdraví. Jde v podstatě nejde v podstatě pouze o škodliviny typu CO2 nebo jiné emise, jde o, o hlukové znečištění. Všechny osobní e, i nákladní automobily by měly být těžší. I Světová zdravotnická organizace tvrdí, že takovýto hluk může vést ke kardiovaskulárním chorobám, e, poruchám e, spánku, ale také tinitu a e, v podstatě podle Světové zdravotnické organizace v podstatě více, tedy mnoho, více jak 210 milionů lidí trpí e, nemocemi, které jsou nějakým způsobem, e, nějakým způsobem vycházejí tedy z tohoto, z tohoto hlukového znečištění. Teď, co se týče těch hlavních bodů mého stanoviska, já jsem se ve svém stanovisku snažila soustředit na body, které se týkají hlavně tedy ochrany spotřebitela. A i z tohoto důvodu bych se tedy na to ráda podívala z tohoto hlediska. Chci se tedy zabývat hlavně informacemi pro spotřebitele. Já bych byla velmi ráda, kdybychom u tohoto bodu byli schopni vypracovat pozměňovací návrhy, které by mohly být přijaty, a to napříč eh, frakcemi. Já jsem se už v podstatě eh, tento týden setkala, nebo jsem jak si uspořádala eh, jednání tak, abych věděla, jaká stanoviska stanoviska, jaké názory zastávají i představitele jiných eh, frakcí. Tady jde hlavně o ten labeling. Nám jde o to, aby spotřebitelé měli stále více a více informací. My máme už určité etikety a označování, označení také pro CO2, například mimo jiné tedy v souvislosti s eh, formátem eh, pneumatik. Myslím si, že tady kolegyně má již hodně zkušeností v této oblasti a já si myslím, že právě i otázky týkající se hlukového znečištění by se měly nějakým způsobem odrazit eh, v tomto společném jednotném značení, tak abychom také mohli porovnávat různé typy pneumatik. Myslím si, že je to téma, které by se tady rozhodně mělo zcela jasně odrážet. Myslím si, že je třeba říci, že v některých oblastech jak si fungují už pravidla, že eh, jak si v určitých oblastech eh, mohou eh, po silnicích jezdit pouze určité typy vozů. My v podstatě s takovými projekty máme již dobré zkušenosti, například v Nizozemsku v rámci projektu PEAK je v podstatě, eh, nebo funguje takové pravidlo, že zásobovací eh, vozy, které zásobují supermarkety, mohou eh, jezdit jenom v určitém časovém období. Komise se snaží znečišťovat hlukové znečištění jenom v podstatě ve dvou stupních nebo ve dvou eh, krocích. Tady ty kroky jsou v podstatě omezeny časově dva a pět let. Já si myslím ale, že to není dostatečné, protože v rámci diskuze o emisích CO2 a tehdy to tedy také byl návrh Evropského parlamentu. My jsme tehdy říkali, že potřebujeme dlouhodobé cíle a proto i já si myslím, že tady potřebujeme dlouhodobý cíl, aby docházelo ke snižování hlukového znečištění konsekventně, kontinuálně a dlouhodobě. Tak a tady v podstatě e, zaznělo také, e, zazněl také e, rok 2014, takže myslím si, že teď cíle musí být dlouhodobé. Dále Myslím si, že musíme zcela jasně také rozlišovat různé typy a třídy automobilů. Co se týče těch eh, hranic, eh, které eh, by měly být stanoveny, tady dochází jaksi k velmi intenzivní kritice. Myslím si, že to dosavadní rozlišení vozů do různých tříd je zastaralé. Ten technologický pokrok jaksi je zcela zásadní a proto musíme se přizpůsobit, to znamená, co se týče eh, tříd M2 a M3, tak tady musíme nějakým způsobem vytvořit ještě nové třídy, které by odpovídaly tedy současnému technologickému vývoji. Ty nové kategorie se tedy přizpůsobí tomu technologickému vývoji. To, to znamená, že například M3 by mělo eh, další čtyři podstřídy. S

a u N3 já bych navrhovala ještě více podskupin než komise. Já si myslím, že jde v podstatě o to, aby tady docházelo k lepšímu přizpůsobení. Myslím si, že každé auto by mělo přispívat odpovídajícím způsobem ke snižování hlukového znečištění a to samozřejmě by vedlo nebo vede i k tomu, že některé ty hodnoty jsou eh, možná ambicioznější než ty cíle, eh, které stanovila komise komise, protože my vlastně už počítáme s tím, s tou daleko hlubší a konkrétnější diferenciací a proto si myslíme, že naše hodnoty by více jak se odpovídaly té reálné situaci. Takže já jsem samozřejmě proto, aby ta diferenciace byla opravdu co největší a aby odpovídala jak si té reálné situaci. A ještě jednu věc chci zmínit v této souvislosti. já si myslím, že neměli bychom zapomínat na to, že spousta jaksi eh, legislativních aktů se nějakým způsobem týkají eh, motorových vozidel, ať už osobních nebo nákladních. A všechny tyto akty se doplňují. Máme například Euro 5 a Euro 6, máme dále také nařízení o emisích CO2, máme také různá bezpečnostní pravidla a tady občas dochází k rozporu. Eh, v některých případech je tomu tak, že samozřejmě pro vývoj zcela nového automobilu potřebujete několik let, protože ten životní cyklus eh, automobilu je opravdu eh, relativně dlouhý. Takže tady hovoříme o té takzvané capsulation, to znamená izolaci toho eh, motorového pohonu. A tím, že to vlastně trvá déle, tak může dojít k tomu, že ne úplně vždycky budou zcela v souladu ty stanovené mezní hodnoty. A proto je třeba zohledňovat tedy opravdu více věcí. Ve chvíli, kdybychom, kdyby ty hodnoty nebo ty hranice měly být příliš přísné, tak by to mohlo dokonce i jaksi protikladně vést eh, k větším eh, emisím CO2 a tomu musíme samozřejmě zabránit. Dále, co se týče té skály Eh, decibelů. Tady hovoříme o eh, logaritmické škále. Ve chvíli, kdy ve chvíli, kdybychom kdyby došlo ke snížení o, eh, o, počtu decibelů o 3, tak to v podstatě znamená 50% snížení hlukového znečištění. U 6 už by to bylo 75% snížení, takže já si myslím, že to je velmi důležité, musíme to zohledňovat. A co se týče těch průměrných eh, hodnot, máme 6 různých elektrických automobilů. A co se týče tady toho hluku, tak tady hovoříme o 68,4 decibelů Já si myslím, že v každém případě musíme být co nejrealističtější a musíme jaksi co nejvíce diferencovat. Pokud byste mi dovolil, tak ještě dvě krátké připomínky k mé zprávě. V podstatě ve chvíli, kdy hovoříte o vývojových životních cyklech, tak tady existují různé fáze. A tady v podstatě si myslím, že musíme rozlišovat protože u nákladních vozů je ten životní cyklus 5 až 7 let, u osobních eh, automobilů je to 8 až 11 let a to, v tom, na, to, na to také nesmíme zapomínat. A dále, co se týče umělého hluku, který vytváří elektrické automobily. Tady v podstatě je to věc, která se také týká harmonizace jednotného trhu. Eh, v podstatě tady, my tady o tom budeme hovořit, poté by to mělo jít eh, ještě rovnou do pléna, ale pan Ous Levandovský chce, abychom o tom ještě jednou hovořili v rámci našeho výboru a já si myslím, že bychom se tady měli jaksi zbavit eh, té, té směšnosti, v podstatě, která tady trošičku zavládla, Tady se v podstatě hovořilo o těch hlucích, které by neměly vytvářet eh, automobily, eh, nebo který, jaký hluk by tedy vytvářet měly. To znamená, že by ten hluk se neměl podobat jaksi zvukům, která eh, vydávají zvířata, ale měl by to být opravdu hluk, který odpovídá jaksi takovému tomu standardnímu hluku vozidla a tak dále. Nicméně tady si myslím, že bychom měli dosáhnout co nejvyšší standardizace práce a e, měly by, by být ty zvuky a hluky také rozeznatelné, abychom vždy věděli, o jaký typ e, elektroautomobilu se jedná. Takže v tom, jak si v tom spočívá můj další návrh. A proto bych také byla velmi ráda, kdyby i výbor eh, pro vnitřní trh eh, náš názor a naše stanovisko zohlednil. Ta spolupráce mezi našimi výbory v tuto chvíli je opravdu velmi intenzivní. Takže to by bylo k těm hlavním věcem, které se týkají mé zprávy. Eh, zítra se setkám odpoledne se stínovými zpravodaji. Můžeme se tedy ještě více zabývat tím časovým harmonogramem a v tuto chvíli se opravdu velmi těším na to, co řeknou všichni ostatní. Děkuji vám paní Veskebe. Nyní si vyslechneme stínové zpravodaje, takže nej, jako první paní Vestvá. Já vím, Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejdříve eh, paní doktor Weisgerber, děkuji vám za návrh stanoviska. Domnívám se, že před dvěma týdny jsme o tom debatovali poprvé a vy jste mě také před svědčila o tom, že cíl vašeho návrhu je jasný. E, odpovídá to také návrhu komise. Dnes bych vám chtěla uspořit opakování všeho toho, co jsme prodiskutovali a co jsme také kriticky poznamenali. Návrh komise je nedostatečný a musí být změněn, ale nebudu všechno opakovat. Mnohé moje úvahy, které jsem již předložila před dvěma týdny, eh, jsou eh, nyní zapracovány do vašeho výboru, eh, do vašeho návrhu. Vy jste o tom již hovořila, ale přesto je nutné lecos do detailu ještě zlepšit. Zítra zcela jistě budeme moci hovořit eh, také o otázce klasifikace. Eh, musíme se zmínit eh, o tom, zda je skutečně nezbytné zde mít také širokou škálu. Já mám určité pochybnosti, ohledně návrhu komise, především bodů odůvodnění. A já se domnívám, že ty detaily budeme moci projednat ještě zítra. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Děkuji, pan Mendes. Thank you, chair. Děkuji. Já chci poděkovat i Aně také za ten přístup, protože v tomto případě existují možnosti konfliktu zájmů s dalšími environmentálními otázkami. Proto se mi tento přístup líbí. Děkuji komisi za to, že to předložila v podobě nařízení. Já podporuji nařízení spíš než směrnice, to je jediný způsob, jak evropská legislativa může fungovat v budoucnu. To za prvé. Automobilový průmysl je důležitý inovativní obor pro Evropu. Potřebujeme ho zlepšit tak, aby dosáhl světové úrovně. A mohlo by z toho být takové nové Silicon Valley, ale pro automobilový průmysl. A už na některých příkladech vidíme inovativní způsoby vnímání této situace v Evropě. Měli bychom také žádat průmyslové odvětví a vyzývat je k tomu, aby sdíleli inovativ, své vynálezy a své inovativní přístupy protože tím bychom pak mohli být silní jako celek, jako evropský, evropské automobilové odvětví. Komise v roce 96 odhadovala, že si 20% evropské populace trpí vysokými úrovněmi hlukového znečištění. Teď je to možná víc. A je dobré, abychom zlepšovali zdraví a zároveň životní prostředí. Takže přístup by měl být celostní. Dobré je také to, že přitom zohledňujeme vztah s dalšími legislativními nástroji. Budeme mít nové metody testování, to bychom všechno měli propojit tak, abychom novou legislativu nezaváděli izolovaně. A v neposlední řadě líbí se mi ten akustický e, systém varování spojených národů. V Pekingu je hodně problém s elektromobily, které způsobují nehody, protože lidé je prostě nevnímají, neví, že se to vozidlo blíží, to je škoda. Aně říkala, že stahuje ten návrh těch zvířecích zvuků. Mně by se to docela líbilo, kdyby vydávali třeba řechtali jako koně, než abychom pořád slyšeli jenom zvuk motoru, ale já samozřejmě s Aněou budu spolupracovat velmi těsně. A to i na výboru Envy. Budeme na tom společně pracovat. Thank you very much. Well, maybe. No, děkuji. Myslím, že bychom měli možná zvláštní testovací panel, kde bychom si vyslechli ty zvuky. Paní Rile. Ano, děkuji. Já jsem chtěla navrhnout ještě něco jiného, ale skutečně domnívám se, že návrh paní Weisgerber je smysluplný. Domnívám se, že bychom eh, to neměli zesměšňovat, je to každopádně v kompetenci výboru. Eh, také vítám pozměňovací návrhy ohledně informací pro spotřebitele, dlouhodobý cíl. Eh, já však mám určitý problém a o tom jsem vám již napsala, to je oblast mezních hodnot. Zde eh, to spadá do oblasti výboru Envy. Tady bych se k tomu nerada vyjadřovala, protože eh, ony neustále spory o kompetence mě již eh, unavují. Každopádně ale děkuji za dobrý návrh eh, a dobrou spolupráci. Takže ještě ve roli stínového zpravodaje já souhlasím s obecným směrem těchto návrhů. Je jedna z otázek, kterou bedlivě sleduji je otázka mezinárodních eh, dohod. A mám pocit, že eh, jedna z klíčových záležitostí tady v těch, u tohoto návrhu je, že směřujeme k testovacím metodám, které budou platné globálně. A my se toho musíme držet. To, jak slaďujeme naše výsledky s eh, výsledky UNEC, to je důležité. Některé, u některých kategorií eh, se komise vzdálila tomuto přístupu a nás by zajímalo proč. To je první věc. U hluku elektrických vozidel by bylo dobré mít nějaké globální standardy. Ne možná typu toho eh, zvuku a toho hluku, ale spíš té jeho hladiny zvukové. Dále k otázce toho, na co se tento výbor zvlášť zaměřoval, otázka těch specializovaných vozidel. Asi víte, že když jsme schvalovali ty, eh, ta typová povolení, tak se navrhovaly některé nové kategorie eh, třeba pro osoby s postižením. To jsou specifické konverze vozidel, které se dělají v malém objemu specializovanými výrobci a mají určitou homologační kategorii. A některý problém tady při plnění těch hlukových dohod znamená, že samozřejmě, že to může mít eh, určité dopady v tom ohledu, že to bude těžké pro některé, některé výrobce a musíme se tudíž zabývat touto kategorii specializovaných vozidel, aby dostali dost času na to, aby tato, tyto požadavky splnili. Za další, z hlediska dopadu na životní prostředí, tak ta expozice občanům je relativně malá, jejich těch vozidel je méně, nejsou používány na dlouhé vzdálenosti, spíše na kratší a nenajdou toho moc, takže ta expozice občanů je poměrně nízká. A můžeme si klást otázku úměrnosti, protože když se podíváme na naše údaje, zdá se, že komise tady stanovuje, stanovuje u některých kategoriích daleko přísnější požadavky, i když to nejsou vlastně vozidla z hlediska objemové dopravy nejzásadnější. Lidé si kupují menší auta a musíme se zaměřovat právě na ta auta, která představují většinu eh, z hlediska tedy počtu vozidel, které se pohybují po vozovkách spíš než možná tyto velmi specializované dopravní prostředky. Chci připomenout komisi, že jsme sem zaváděli specifické kategorie. Jsou to malé podniky, které vyrábí tato vozidla a e, myslím, že je možné zohlednit, že tyto podniky nemají stejné zdroje jako velkovýrobci. A k tomu musíme přihlednout. Takže tolik mé připomínky. A než dám slovo komisi, chci se zeptat, jestli ještě někdo se chce vyjádřit. Dobře. Takže nevím, jestli zástupkyně DG Enterprise z komise, prosím, děkuji. Děkuji a děkuji všem stínovým zpravodajům, zpravodajce. My eh, souhlasíme s některými vašimi návrhy, můžeme na nich stavět. Pokud je o ochranu spotřebitela, označování, už jsme uvedli, že jsme otevření z možnosti zvážení různých přístupů. Zatím se na to díváme tak, že jako to bylo v případě pneumatik, měli bychom o oddělit ty dva texty, to znamená typová povolení na straně jedné a označování na straně druhé. Ale samozřejmě jsme otevřeni. Dlouhodobý cíl. Pokud to pomůže předvídatelnosti pro celé odvětví, pokud to projde analýzou přínosů a nákladů, můžeme na tom pracovat za podmínky, že to nebude na úkor předchozích stádií, kterých už jsme dosahli. A jsme si říkali, jestli ten krok bude omezen pouze na nové druhy vozidel, nebo ne. Kategorie vozidel. Už jsme řekli, že jsme otevřeni prověřovat zda je potřeba nějak upravit ty kategorie a vzít více v potaz různé druhy, tak abychom měli lepší e, sdílení zátěže mezi výrobci. Budeme muset podrobně ještě přeskoumat vaše návrhy, abychom viděli, jestli je opravdu na místě tam dávat tolik různých kategorií, ale jistě chápeme tu základní logiku rozlišování mezi komerčními vozidly. Ty limity by určitě mohly být eh, více sladěny mezi těmi z, eh, nákladními a osobními. A <clears throat> jinak pokud je, je tu tedy záležitost, u které existuje dohoda i v rámci skupiny CARS 21, že kumulativní efekty musí být zhodnoceny mezi jednotlivými nařízeními a nástroji. Ano, můžeme také se zamyslet nad tím, zda na základě analýzy přínosů a nákladů bychom měli mít jiné časy pro eh, komerční a eh, osobní vozidla, pokud jde o rozvojové cykly. Mezinárodní harmonizace, v tom souhlasíme, měli bychom to sladit co nejvíc se stávajícími mezinárodními standardy, nové testovací metody v rámci UNEC, totež u elektrických vozidel ustanovení, která máme o eh, hlučnosti, to je v podstatě přev, doslovné převzetí dokumentu z, Žen, z Ženevy a jistě, že aktualizujeme nařízení v tomto smyslu s, při, se zohledněním jakéhokoliv dalšího vývoje k němuž v Ženevě dojde. Pokud jde o nízký objem specializovaných vozidel, to většinou také zvažujeme v rámci toho eh, typového povolování, pravidelně aktualizujeme um, situaci a jedna velká aktualizace požadavků, které platí na, pro tato vozidla, která se vyrábí v malých sériích, zrovna probíhá a návrh komise budeme mít k dispozici v brzké době. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že ta výměna názorů byla opravdu velmi obohacující pro všechny, takže já bych v tuto chvíli předal slovo opět paní Weisberger. Děkuji. V první řadě bych ráda poděkovala všem stínovým zpravodajům, také děkuji komisi za všechny připomínky. Chci říci, že jsem velmi ráda, že zde byly vyslány signály, které chápu tak, jako že ještě můžeme vypracovat společné pozměňovací návrhy, které jak si posílí tuto smlouvu, například co se týče toho označování. Já jsem to v podstatě tady do zprávy nezačlenila, protože jsem si myslela, že budeme chtít v podstatě tyto dvě záležitosti e, jak si e, oddělené od sebe, ale možná, že tedy mm, to není správné zamyšlení, to znamená, že bychom nějakým způsobem to mohli i propojit s eh, různými jinými označeními, například i s etiketou, která se týká emisí CO2, ale proč by zrovna ta toto označení nemohlo obsahovat ještě jiné informace. Eh, jsem velmi ráda, že tedy s, eh, s tím souhlasíte. A co se týče těch elektroautomobilů, tak Eh, my jsme vycházeli trošičku z té ženevské formulace, ale myslím si, že to nebylo úplně eh, nejšťastnější, protože možná ta formulace je příliš specifická, příliš eh, jaksi konkrétní. Možná, že bychom se ještě jednou mohli zamyslet nad tím, jak by to mohlo být formulováno trošičku jinak. Eh, já jsem v podstatě navrhla jinou formulaci, která není tak detailní jako ta, kterou jsme doslovně převzali. Ehm, eh, to, co se týče těch jaksi zvířecích hluků, eh, převzat to, tak já nevím, možná někomu to může přijít směšné, ale já si myslím, že by opravdu bylo důležité, kdyby mot- aby motory vydávaly prostě zvuk, který eh, lidé spojují s motory. Stejně jak říkala tedy komise, Eh, je jaksi větší diferenciace je důležitá, přizpůsobení se specifickým produktům je důležité, ale možná, že bychom se mohli ještě jednou podívat společně na to, zdali tedy některé ty podskupiny by mohly být vyloučeny, zdali by se tedy ty naš, ta naše stanoviska mohla k sobě nějakým způsobem přiblížit, ale eh, já si myslím, že o tom můžeme v každém případě hovořit se všemi stínovými zpravodaji ve chvíli, kdy se setkáme chceme. Co se týče, jak se potom ještě těch speciálních eh, automobilů a vozidel, tak o tom budeme ještě hovořit i nadále. Samozřejmě je třeba hovořit o tom, která auta v podstatě produkují nejvíce hluku, jakým způsobem budeme stanovovat ty eh, hranice protože některé ty hodnoty, které navrhujeme my, jsou trošičku přísnější, trošičku jaksi ambicioznější, ale můžeme se na to detailně opravdu konkrétně podívat u, u všech hodnot. V tuto chvíli bych v podstatě poděkovala. Zítra od 14 do 15 se tedy setkáme se stínovými zpravodaji 15. ve 12 eh, je v podstatě konečná lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů. 26. budeme ještě jednou hovořit o těchto pozměňovacích návrzích A1, a, a tedy 6 budeme hlasovat v našem výboru a 10. července se bude hlasovat ve výboru Envy. To znamená, že doufám, že toto poskytne dostatek času všem našim kolegům z výboru Envy, aby se podívali také na naše návrhy. Já jsem mimo jiné i členkou výboru Envy, to znamená, že v každém případě to naše stanovisko se tam budu uh, snažit nějakým způsobem prezentovat. Děkuji, děkuji ti, děkuji také komisi. milí kolegové, v tuto chvíli se vrhneme na poslední dva body našeho pořadu jednání. Máme tedy čas do 12.30 a těmto dvěma bodům nebo těmto dvěma zprávám se budeme věnovat eh, zároveň. Jde tedy tady o alternativní řešení sporů u spotřebitelských sporů a online řešení spotřebitelských sporů. Náš eh, kolega eh, já bych tady rád v tuto chvíli poslal pozdravy našemu kolegovi, který se chtěl účastnit tohoto jednání, ale bohužel je teď indisponován a nachází se eh, v nemocnici. Je to tady pan kolega Grech. Máme tady paní Tune, která se bude věnovat tedy svému bodu a jsou tady také všichni stínoví zpravodajové, zpravodajové pro tyto zprávy a já navrhuji následující. Pokud mi dovolíte, tak bych vyzval dva zpravodaje, aby tedy odprezentovali své zprávy, poté se vyjádřím já. To znamená, že je, ne, pan Majers tu není, pan Švab tu je, máme tu i pana repa, takže pan Šváb ADR, paní Flops dělá obě dvě zprávy a pan Dion také. Jsem tedy velmi rád, že je tady Kristýna eh, Ruso z DG Sanko, která velmi jaksi aktivně uh, sledovala celý tento proces, byla také velmi aktivní při vyjednáváních v Evropské komisi. Také si samozřejmě vyslechneme názory členů tohoto výboru. Takže jde tady teď o tyto dvě zprávy. Také vítám zástupce dánského předsednictví, kterému velmi záleží na tě, této otázce tudíž v tuto chvíli bychom již mohli začít a budeme v podstatě eh, postupovat podle abecedy, takže začínáme s ADR. Paní Gepard, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem v pátek ještě s panem Grekem telefonovala. On je opravdu velmi netrpělivý a chce se mezi nás co nejvíce, no i dříve vrátit. Samozřejmě, že Víme, jak mu na této otázce záleží, ale lékaři mu doporučili, aby ještě chvíli zůstal v nemocnici, to znamená, že tu v tuto chvíli ještě nemůže s námi být. Nicméně mi poslal své poznámky. A Eh, říká tedy, že samozřejmě, že pro všechny občany Evropské unie je velmi důležité, aby se svobodně mohli pohybovat v rámci celé Evropské unie a mohli také uplatňovat svá práva. A k těmto právům patří mimo jiné samozřejmě také využívat služby a zboží na území celé Evropské unie tak, že teď jde o služby a zboží, které může využívat jak na území jiného členského a svého státu, ale také o služby a zboží, kterých může využívat prostřednictvím internetu velmi často chybí možnosti řešení sporů v členských státech, anebo tyto eh, procesy eh, řešení sporů jsou velmi jaksi nepřístupné nebo netransparentní. Evropská komise vydala své první doporučení již před 14 lety. Byly to, bylo to tedy doporučení, které se týkalo řešení sporů u spotřebitelských sporů. Ale co se týče toho provádění a těch konkrétních opatření, která eh, přijala členské státy, tak tady spíš jde více o takový patchwork různých opatření, které jaksi nejsou navzájem v souladu. To znamená, že celé to provádění těchto velmi rozličných opatření je opravdu velmi, eh, velmi jiné v jednotlivých členských státech. To znamená, že musíme se snažit nějakým způsobem tyto procesy sladit. Evropská komise se jak si snažila o co nejlepší vyhodnocení dopadů a také se snažila jak si odpovědět na ty nejdůležitější otázky, které si klademe. Omlouvám se, ten text je teď eh, anglicky, ale moje angličtina je tak špatná, že to nechci přečítat anglicky, to znamená, že to v podstatě teď eh, překládám z listu, takže se omlouvám. Takže z toho důvodu existují následující problémy. V podstatě mezery v různých odvětvích, to znamená, že eh, nesoulad v pokrytí jak v různých odvětví, tak také v různých zemích. Dále velmi rozličná kvalita různých jaksi eh, míst, které jsou zodpovědné za řešení sporů. Evropští spotřebitelé mohou nakupovat eh, přeshraničně, pouze v tom případě, kdy budou mít jistotu, že v případě nějakého sporu sporu budou mít možnost tento spor eh, vyhrát. takovéto řešení sporů je velmi důležité hlavně pro menší a střední podniky, protože právě tyto velmi často nevědí, co by se dělo v případě, že, když by došlo k nějakému sporu. To znamená, že nevědí, jak by tento spor řešili na území jiného státu nebo s jiným členským státem. Kromě toho, Tady máme i online obchodování, online banking a právě online eh, obchod je stále důležitější a důležitější pro celou Evropskou unii a ne všichni občané se mohou na tomto obchodě podílet eh, rovnoměrně a proto je velmi důležité, aby existovala také platforma pro online řešení spotřebitelských eh, sporů. Bude o tom hovořit také paní Fontún a proto si myslím, že je také velmi důležité, že se bavíme o těchto dvou otázkách zároveň. Eh, doporučení nebo v podstatě v tuto chvíli návrh Evropské komise je dobrým návrhem, nicméně u něj existuje ještě určitý potenciál. Zlepšení je třeba najít jaksi lepší vyváženost, lepší rovnováhu mezi těmi různými v tuto chvíli existujícími eh, eh, možnostmi a kromě toho je třeba zajistit hlavně právě u těchto míst, která jsou zodpovědná za řešení sporu, zajistit, aby byla co nejtransparentnější a byla navzájem co nejvíce v souladu. V návrhu Evropské komise se hovoří o občanech, kteří se nachází na území Evropské unie a ti by měli mít to právo přístupu k nezávislé, transparentní a um, přístupné um, možnosti řešení sporů. Tyto, tato místa ADR musí ale fungovat také přeshraničně. To znamená, že musí k ním mít přístup, musí vědět, jak e, fungují. A proto tato směrnice Děkuji, děkuji, pane Švábe. Tato směrnice, směrnice by tedy měla pokrývat obě dvě tyto oblasti. To znamená, že by měla být, měla by řešit otázku řešení sporů jak přeshraničních, tak také sporů, které přeshraniční nejsou. Pokud bychom se omezili pouze na jednu oblast, to znamená přeshraniční nebo nepřeshraniční, eh, to si myslím, že by bylo opravdu vou chybou. Myslím, myslím si, že by to vedlo opravdu k daleko větší roztříštěnosti a myslím si, že by tímto způsobem nebyla také zajištěna rovnoprávnost pro všechny občany eh, na území Evropské unie. Pan Greg ve své zprávě hovoří mimo jiné o tom, že tyto systémy ADR by měly opravdu existovat konkrétně pro jednotlivé občany. To znamená, že je třeba si uvědomit, že aktéry sporů nemohou, nemusí být pouze podniky, ať už malé nebo střední nebo velké, ale také individuální osoby. Je také samozřejmě třeba zajistit, aby ta práce těchto míst byla co nejefektivnější. Dále, co se týče těch tedy míst ADR, tak ta by měla zajistit, aby byla přístupná všem občanům žijícím na území Evropské unie. A proto se v této zprávě hovoří mimo jiné o tom, že členské státy by měly zlepšit a posílit úroveň těchto eh, míst ADR. A proto i v budoucnosti by měl být tento přístup zlepšen právě prostřednictvím lepších informací, tak, tak aby v podstatě i ta následná fáze, následná fáze byla co nejefektivnější. To znamená, že jednoduchý přístup je zcela zásadní. Samozřejmě musíme také zajistit, aby neexistovalo příliš mnoho zadních vrátek, skrze níž by se mohli aktéři sporů nějakým způsobem řešení vyhnout. To znamená, že pokud spotřebitel chce vyřešit nějaký spor, může se obrátit tedy na eh, toto místo ADR. A další bod, který je velmi důležitý pro pana Grega, je nezávislost. Nezávislost míst ADR. a proto také připravil pozměňovací návrh, který mimo jiné který kromě o neutralitě hovoří také o nezávislosti, to znamená, že jasně posiluje nezávislost těchto míst, tak aby mohla být využívána opravdu co nejlépe, co nejkonsekventněji a nejefektivněji, tak aby spotřebitelé měli také důvěru v tato místa je tedy třeba zajistit, aby spotřebitelé měli tuto důvěru. Dalším důležitým bodem je transparentnost, to znamená co nejvyšší transparentnost Protože tato transparentnost nezvýší pouze důvěryhodnost obou stran, to znamená jak obchodníků, tak spotřebitelů, ale mimo jiné tedy zajistí také zprostředkování všech důležitých a potřebných informací, které jsou důležité pro kvalitní řešení sporů. Tato místa ADR musí samozřejmě pracovat co nejefektivněji. Ty pracovní procesy musí být co nejjednodušší, co nejrychlejší a administrativní zátěž musí být minimalizována. To jsou tedy tři důležitá kritéria. Místa ADR by měla být schopna vyřešit spor za 90 dní. Samozřejmě v případě velmi jaksi technických nebo komplikovaných sporů tato lhůta um, by, neměla, by také neměla být jaksi prodlužována, protože jinak by se celý ten proces opravdu velmi natáhl. To znamená, že je třeba zajistit, aby spotřebitelé měli co nejrychlejší a nejjednodušší přístup k těmto místům. Tato místa by měla pokud možno pracovat jaksi zdarma a pokud tedy eh, se nešlo vyhnout poplatkům, tak by tyto poplatky neměly neměly být jaksi vyšší než eh, tradiční soudní poplatky. Dále, co se týče právní bezpečnosti, pan Greg hovoří o zásadě jaksi svobody, takzvané, a já to vysvětlím. Eh, to znamená, že ve chvíli, kdy tedy dojde k řešení sporu a v, tuto, a v rámci tohoto řešení sporu eh, padne nějaké rozhodnutí, tak by pořád ještě měla existovat ta možnost toto rozho- tímto rozhodnutím se neřídit nebo ho napadnout a přejít eh, k tradičnímu soudu, tak aby v podstatě tady existovala ta právní bezpečnost. v podstatě Jde o to, aby žádný spotřebitel, hlavně tedy v té přeshraniční oblasti obchodu, neměl pocit, že nemůže dosáhnout nebo že mu jaksi není zachována nebo poskytnuta právní bezpečnost. V pozměňovacím návrhu čísla 1 se hovoří o tom, že obě dvě strany musí být eh, odpovídajícím způsobem informovány a musí se rozhodnout, zdali to rozhodnutí ADR eh, bude závazné, zdali ho budou respektovat či ne. To znamená, že tady musí existovat ta právní svoboda pro obě dvě strany. A pan Greg také mimo jiné navrhuje to, aby ještě ještě předtím tedy, než dojde k ADR, tak by měla být podepsaná smlouva o tom, eh, že tedy ve chvíli, kdy dojde k nějakému rozhodnutí a to rozhodnutí bude, fun- eh, bude tedy jaksi již eh, přijato, tak účastníci sporu nebudou povinováni nebo nezavazují se k tomu, že budou respektovat rozhodnutí ADR. To znamená, jde tady v podstatě o závaznost toho rozhodnutí a opět o podporu a posílení právní bezpečnosti. Eh, ohledně informací, eh, již dnes občané vědí velmi málo o alternativních eh, možnostech řešení sporů a právě proto je důležité toto prosazovat tak, aby občané byli informováni o svých právech. Článek 10 je právě proto velmi důležitý a zde je požadováno, aby spotřebitelé byli informováni obchodníky o tom, že tato střediska ADR existují, aby tedy občané měli informace o těchto možnostech. Důležité přitom je to, že požadavky získat informace od obchodníků, aby neměly být prosazovány byrokraticky, eh, tak aby malé a střední podniky nebo ty minim, minimální podniky, ty velmi malé podniky nebyly příliš eh, zatěžovány. Takže i zde je několik jeho návrhů. Žádá Evropskou komisi, aby vypracovala určité hlavní směry v této oblasti, tak aby bylo jasnější, jak se má realizovat tato směrnice ve smyslu lepší právní jistoty. Dále žádá také o určitý monitoring pro sledování kontinuity a dobrou realizaci eh, těchto směrnic. To je velmi důležité pro zpravodaje. Na závěr Louis Greg ještě předkládá tříčlený přístup a sice tak, aby bylo možné pokrýt všechny mezery v systému ADR. Toto je nutné tedy překonat, aby vznikla určitá síť pro ochranu spotřebitelů kteří musí získat možnost přístupu do všech oblastí sektorů i geografických oblastí ve smyslu eh, těchto eh, středisek ADR. Dále je nutné také překonat eh, nedostatky v informování o těchto alternativních řešeních. Dále je nutné také harmonizovat kritérium kvality těchto středisek Písek ADR, tak aby bylo zcela jasné, že řešení sporů v EU je na vysoké kvalitě, je to nezávislý systém, transparentní systém, eh, který je zcela komplexní. Potom je zde několik článků, o kterých je nutné diskutovat. Je to článek 2, 2a ohledně eh, rozsahu působnosti. A sice je zde otázka toho, zda eh, příslušné osoby mají být placeny nebo ne. Je to tedy otázka definice těchto osob, které provádějí toto řešení. Sporu dále je to článek 8, efektivita. A kolega Grech viděl, že komise stanovila 90 dní jako lhůtu pro řešení sporů. O tom je však nutné diskutovat a položit si otázku, zda není možné postupovat rychleji. Mám ještě dva malé body, článek 10, informace, to je tedy způsob předávání informací spotřebitelům. Kolega Grek navrhuje, aby to nemuselo být eh, psáno na všech možných eh, účtech a fakturech, eh, spíš na, ve smluvních podmínkách nebo webových stránkách. Ale je nutné zajistit, aby ta informace byla předávána a přitom podníci měli možnost se rozhodnout, jak tyto informace budou předány. Nesmí to být eh, příliš eh, byrokratické, to by zatížilo především malé a střední podniky. Dále by členské státy měly mít také možnost diskutovat o tom, jak tato střediska ADR stanoví svá pravidla činnosti. Doufám tedy, že jsem dobře reprodukovala to, co pan Greke zde chtěl říci a velmi se těším na diskuzi a také na to, co paní Tun řekne o ODR. Eh, ráda tyto informace předám zpravodaji. Good. Well, thank you very much indeed. And... Děkuji vám a prosím, předejte naše pozdravy Louis Grekovi. Je to opravdu vyčerpávající, velmi obsáhlá zpráva. Toto bylo dobré schrnutí těch 120 pozměňovacích návrhů. Nyní dám slovo paní Tun, aby prošla svou zprávu a kdybychom mohli skončit nejpozději do 12, protože potřebujeme eh, čas na reakce stínových zpravodajů. Každopádně dávám vám čas, který budete potřebovat k tomu, abyste nám předložila svůj návrh. Já to řeknu stručně. Děkuji vám. Velmi, velmi zajímavá práce. Pracovala jsem také s Duzlui Grechem. Doufám, že s námi bude brzy zase pokračovat. Potřebujeme ho pro tento dokument. A s paní Russo, která tady je dnes ráno, jsme měli pracovní snídani o ADR a ODR. Vidím tady také některé další osoby které se zabývají těmito tématy ADR a ODR. Jsou to velmi živé diskuze, které se rozvíjejí a ukazuje to také eh, to, že zvláště elektronický obchod hraje stále větší úlohu i v Evropské unii a mohl by hrát roli ještě větší, mohl by přidat více do ekonomickému rozvoji eh, Evropské unie kdyby všichni zúčastnění měli větší důvěru v tento způsob prodeje a nákupu, a to zvláště v přeshraničních situacích. Pouze 9% Evropanů nakupují přes hranice. Ano, 9%. Pouze 12% říká, že se přitom cítí bezpečně, když kupují něco přeshraničně online a 46 říká, že není spokojeno s tímto způsobem prodeje. Takže Evropská komise připravila návrh legislativy, legislativního návrhu v zájmu zlepšení této situace. A tak toto vnímám, v tomto duchu jsme na tom pracovali. Chtěli bychom tuto situaci zlepšit, zejména pokud jde o zvýšení důvěry spotřebitelů vůči evropským trhům. tak aby byla větší eh, šance rozvoje interního trhu. Čím víc bude přeshraničních transakcí, tím lépe. Návrh, který teď byl předložen, tak tomu můj postoj je takový, že souhlasím plně s panem Grechem. ADR by měl být transparentní a snadno přístupné. ODR musí být snadno přístupné, rovněž snadno přístupné pro spotřebitele by mělo být snadné, snad, snadno dostupné, protože 90%, jak jsme říkali, o tom nikdy neslyšeli. A lidé říkají, často lidé nevědí, jak to vůbec funguje. Lidé ani nevědí, že existují. Takže neměli bychom vytvářet nějaký další informační portál ale měli bychom se snažit integrovat tuto platformu do jednoho ze stávajících portálů. To byla dlouhodobá diskuze a také to představuje změnu názoru. Mělo by to být integrováno do portálu Euro, který už existuje. Měli bychom podporovat jednu adresu pro všechny občany, aby tam našli snadno pomoc a informace. Chtěli jsme rozšířit rozsah působnosti ale nechtěla bych, aby ODR fungovaly pouze přes hranice, ale i u vnitrostátních transakcí, protože pro spotřebitele často není jasné, když si, jestli si něco koupil hraničně nebo ne. Proč bychom to konec konců měli na, nechávat na spotřebitele, aby rozhodovali, jestli to bylo hraničně nebo ne? To by mělo být, měl by to být jasný mechanismus reklamace v případě, že spotřebitel nenajde žádné řešení přímo s prodejcem. Neměli bychom vytvářet více rozporů v rámci vnitřního trhu, a to zvláště pokud jde o digitální vnitřní trh, kde neexistují žádné hranice. Ta samotná slova vnitřní trh jsou protikladem hranic. Měli bychom tudíž obchodníky vybízet k tomu, aby na své internetové stránky uváděli eh, linky, eh, odkazy na jenom jednu adresu, jeden mechanismus a ne různé adresy. Měl by to být prostě jedno tlačítko, které bude pro spotřebitele snadno dostupné a které bude figurovat na stránce obchodníka. to, čemu říkáme rozšíření rozsahu působnosti, nevím, jaký jiný název bychom mohli použít. Vlastně to není rozšíření rozsahu působnosti. Je to platforma. Není to řešení, je to platforma, která, je to adresa, která dává spotřebitelu jasně najevo, jaké, na jaké ADR se může obrátit. A kdyby se to řešilo u všech online sporů, tak by to výrazně zlepšilo ochranu spotřebitele, zvýšilo by to jeho důvěru a podpořilo by to vnitřní trh. A zahrnovalo by to velmi malé dodatečné náklady. A to v podstatě ty, které souvisí s využíváním stejné platformy ODR. Takže náklady v případě použití ODR i pro domácí spory by byly stejné. Komise zahrnula do svého návrhu soubor opatření ohledně toho, jak by, vypadala, jak by vypadal ten formulář. Já bych si přála akt přenesené působnosti, protože ještě nevíme, jak přesně to bude fungovat, jaké informace musí osoba, která si stěžuje, poskytnout, co má vyplnit, jak funguje kontakt mezi platformou a tím stěžovatelem. A pes je, tak říkají, zakopán v tom detailu. Takže Evropský parlament by se na to měl podívat s tím, že ODR se eh, zakládá na určitém automatickém eh, překladovém algoritmu, který není zatím ještě plně dovyvinut ze strany komise. Uvidíme, jak eh, bude tento mechanismus fungovat. Je tu také problém časového limitu pro postup ODR. 90 dní je do dlouhý čas, ale protože ODR a ADR jsou vzájemně spjaté, měly by fungovat ve stejném časovém rámci. Časové limity pro postup ODR jako takový je tudíž sedm dní a pro celý ten postup odér zaslání, zaslání té e, stížnosti na ADR, tam je to stejné, to znamená 90 dní, což se mi zdá dlouhé, ale v mnoha členských státech to trvá déle. A soudní řízení by dokonce trvalo roky. Proto jsem zavedla některé větší změny vnitrostátní informační systém a některé další změny. Pořád máme ještě mnoho času do konce května na pozměňovací návrhy. Tyto informace se mi zdá, že jsou klíčovou otázkou, ale také otázka jazyková je nesmírně důležitá. Není to konec konců místo bydliště eh, toho stěžovatele, ale jde o jazyk, který používá. Lidé, kteří žijí ve stejné zemi, často nepoužívají stejný eh, jazyk. A jde tady opravdu o jazyk, který používají nenutně o to, kde, eh, jenom o to, kde bydlí. Měl ten formulář pro stížnosti by měl být dán k dispozici, jak už jsem zmínila. Upřednostňovali bychom, aby byli určitý poradci spíše než uh, facilitators. A spíš bych dávala přednost tomu, aby ODR byli v podstatě hostováni těmi tou sítí Eh, evropských spotřebitelských center. Právě v rámci této sítě by měly být i kontaktní body. A možná bych tady skončila, anebo možná bych doplnila ještě něco dalšího. Něco stručného. Proč tolik hovořím o informacích a informování spotřebitele? Mně se zdá, že tady existuje určitá slabina komunikace mezi Evropskou komisí a občany. Já jsem viděla konzultaci, kterou zorganizovala před několika lety komise. Ohledně toho, jak by měl ODR vypadat. Objevilo se 280 odpovědí z celé Evropské unie. Já jsem zorganizovala něco podobného jenom v Polsku na Facebooku Dostala jsem 450 odpovědí jenom z Polska. Takže tolik konzultace. Myslím, že tady by se mělo něco udělat. Říkám, za chviličku 450 odpovědí jenom z Polska na Facebooku. Evropská komise, obrovská mašinérie, se obratila na celou Evropu a dostala 280 odpovědí. To se mi nezdá být příliš přesvědčivé. Takže zjednodušení a lepší informace, to je zásadní otázka, kterou mám na srdci. Děkuji. Děkuji. Rád bych poděkoval oběma zpravodajům za skvělou práci. My už jsme hovořili v podstatě o takzvaném branding a o komunikaci dnes ráno, takže vidíte, že všechno se vším souvisí. Dobrá máme v tuto chvíli dostatek času na to, abychom si vyslechli jako misi, tak také všechny stínové zpravodaje. Můžeme začít hned s panem Schwabem, potom pan Mayer, pan Repo, pan Rochford, pan Fox a myslím, že pan, i pan Dürr bude chtít něco říci. Je zde ještě někdo, kdo by se rád k tomu vyjádřil? Aha, paní Hensley, paní Het a ještě někdo? Dobrá, tak začneme se stínovými zpravodaji. Pane Šváb. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit také částečně jménem panem, pana Majera. Budeme tedy, budu se snažit prezentovat názor nebo stanovisko nás dvou, e, náš názor, který se týká tedy té zprávy pana Greka. Chci říci, že já už jsem pana Greka také informoval, tedy napsal jsem mu sms s tím, že jsem eh, mu popřál, aby se brzy uzdravil a řekl jsem mu, že si jeho zprávy velmi vážíme. Tato zpráva je opravdu velmi rozsáhlá. A co se týče těch 22 pozměňovacích návrhů, tak ty můžeme podpořit. Jde tady hlavně o to pravidlo 90 dní a pro ty možné výjimky. Mnoho stran v podstatě vyžadovalo, aby tady nebyla stanovena žádná lhůta, aby to mohlo v podstatě trvat i déle. My si ale myslíme, že žádný systém bez lhůt prostě fungovat nemůže, nemůže být funkčním. Stejně tak to také vidí pan Mayer, co se týče například i celého toho procesu small claim. To znamená, že já se budu snažit být co nejkonkrétnější a nejstručnější. Za prvé, co se týče integrace již v tuto chvíli existujících eh, způsobů alternativních řešení sporů. Dále otázka eh, jaksi nákladů na tato řešení. Dále eh, i v souvislosti s tím, co říkala Růža Fontún, jak tyto, jak tyto procesy budou eh, fungovat na vnitrostátní úrovni. Za čtvrté otázka zdali tedy eh, budeme v tuto chvíli hovořit o sporech pouze, eh, které vznesl jaksi spotřebitel proti podnikům, anebo se bude jednat i o spory, ve kterých v podstatě podnikatel žaluje spotřebitele. Teď samozřejmě jde také o tu otázku administrativní zátěže. Myslím si, že ta administrativní zátěž musí být opravdu zásadně jaksi snížená. Dále, co se týče těch eh, kolektivních žalob, tak eh, to musí být tak ještě trošičku více konkretizováno. Dále je třeba zdůraznit, že jde tedy o nezávazné rozhodnutí a e, v rámci tedy alternativního řešení sporu by neměly tedy existovat, e, by neměla existovat žádná závazná rozhodnutí, protože to patří pouze do e, oblasti soudnictví. Dále. My si myslíme, že ty již existující systémy alternativních řešení sporů nejsou eh, vždy jaksi nestrané. V podstatě jde o to slovíčko anglické impartial, to znamená nestrané. My bychom eh, samozřejmě byli rádi, aby co nejvíce sporů přišlo do toho nového eh, evropského systému. Za druhé, co se týče těch nákladů. Co se týče té současné formulace, tady se hovoří v podstatě o nulových nákladech, nebo tak se hovoří o tom, že by eh, v podstatě spotřebitel za to neměl nic platit. My si myslíme, že tady by se mělo hovořit o tom, že to v podstatě bude jaksi na, eh, z hlediska nákladů eh, výhodné. Eh, spotřebitel by měl v každém případě ale vědět, že všechno něco stojí. To znamená, že i ve chvíli, kdy v podstatě podá žalobu a chce nějakým způsobem něco provádět, nějakým způsobem jednat, tak by měl vědět, že i toto jednání, tento proces v podstatě něco stojí. Co se týče těch eh, vnitrostátních sporů, eh, tak kolega Majer si myslí, že tady bychom mohli hovořit o určitém závazném alternativním eh, řešení sporů na vnitrostátní úrovni. Nicméně pan Majer nevidí jak si možnost provedení, jak by ta rozhodnutí tedy na vnitrostátní úrovni mohla být závazná. Dále, já i kolega Majer si myslíme, že tento systém by měl fungovat i pro podnikatele. To znamená, že by měl být přístupný i pro podniky, které eh, se dostanou do sporu se spotřebitelem. Oba dva si myslíme, že je to v každém případě systém, který eh, musíme podpořit a měli bychom eh, se také dohodnout na tom, jakým způsobem budeme i nadále úzce spolupracovat s výborem pro právní záležitosti i na základě tedy článku 50. A já vám v tuto chvíli děkuji, pane předsedo, za slovo. Good. Uh, thank you very much. Um, uh, yes, well, I mean... Děkuji. Já jsem si jistý, že se ke spoustě témat ještě dostaneme. E, nicméně, co se týče spolupráce s právním výborem, tak e, jsem rád, že probáhá. Takže, pane Repo, máte v tuto chvíli slovo. Arvoisa puheenjohtaja, todella minulla on ollut kunnia toimia SD-ryhmän varina tässä ODR. Děkuji. Já jsem stínovým zpravodajem, tedy za, skup, za frakci S a D. A já bych v tuto chvíli tedy se rád zmínil o některých otázkách, které u mě vyvolávají obavy. Chtěl bych upozornit na jednu věc. Co se týče toho stávajícího návrhu, eh, hovořit tady o příliš krátkých lhůtách si myslím, že by nebylo úplně vhodné, protože by to jistě mělo dopad na kvalitu rozhodnutí a mělo by to určitě i špatný dopad na spotřebitele, protože ve chvíli, kdy ty lhůty budou opravdu velmi krátké, tak eh, všichni budou spěchat a ta rozhodnutí budou jednoduše uspěchaná a ne vždy možná budou úplně nejlepší. Já samozřejmě chápu, že někteří z vás mějí obavy z toho, aby se to všechno neprotahovalo, ale myslím si, že bychom tady měli být opravdu rozumní. Dále, co se týče těch překladů. A já bych eh, rád teď opravdu zdůraznil opět kvalitu překladu, protože ve chvíli ty, ty lhuty budou velmi krátké, tak ani ty překlady nebudou moci splňovat kritéria kvality a opět to bude na úkor spotřebitele samého. A i v tomto smyslu bych se rád zeptal nebo vás poprosil, abyste mi vysvětlili, jakým způsobem chcete provést eh, nebo vyhotovit eh, tyto překlady tak, aby byly kvalitní eh, a vytvořit je za tak krátkou dobu. V podstatě jediným způsobem nebo jediným řešením by byla, byl mechanický automatický překlad a vy víte, jak to dopadá mezinárodní organizace investují nebo věnují jaksi velkou část nákladů na a já si myslím, že nemůžeme od spotřebitelů vyžadovat nebo jim v podstatě říci, že mají být eh, spokojeni s mechanickým automatickým překladem, protože to samozřejmě je na jejich úkor, i to proti nim samotným. Já si myslím, že ve směrnici a nařízení o alternativních řešeních sporů, spotřebitelských sporů a online řešení spotřebitelských sporů, zboru, sporů pardon, by měly být stejné lhůty a jsem si jistý, že ve spolupráci se spravodajem se nám podaří eh, tyto problémy nějakým způsobem vyřešit, ale v každém případě jde tady o zlepšení ochrany spotřebitele, hlavně u těch online sporů. Děkuji, děkuji, pane Repo a v tuto chvíli stínový zpravodajové pro obě dvě zprávy a začíná pan Rošford. Děkuji, pane předsedo. Já jsem stínový zpravodaj ohledně obou zpráv. Budu hovořit nejdřív o ODR zprávě pana eh, Grecha a přeji mu eh, rychlé uzdravení. Myslím si, že tato zpráva je velmi dobře připravená. Chtěl bych hned ze začátku říci, že mezi tím, co říkal kolega Gebart, bychom měli eh, také stanovit eh, onu oblast ADR pro spotřebitele. Eh, dále velmi citlivá otázka pro nás, zde bychom chtěli zlepšení v textu. Týká se to, reality v mnoha členských státech. A sice existují mediátoři, kteří pracují pouze pro jeden podnik. A co tedy uděláme s takovou obecnější organizací? My bychom nechtěli tedy zrušit eh, to, co dobře funguje a co bylo eh, ustanoveno eh, ještě předtím, než tito mediátoři byli stanoveni. V Francii máme velké podniky, které byly dříve národní a je to sektor, který je velmi silný. Zde bych si přál, abychom nalezli určitý kompromis mezi tou eh, vysokou náročností, eh, co se týče nezávislosti mediátorů a mezi tím, co se eh, týká tedy vůbec existence takovýchto mediátorů ve velkých podnicích. Možná, že bychom zde mohli eh, eh, také přijmout doporučení z roku 98, ale možná, že bychom také mohli stanovit určitý právní statut těchto mediátorů. Jsou to tedy jednotlivé detaily, o kterých je nutné ještě diskutovat s panem Grechem v následujících dnech. Jsou Souhlasíme s tím, že přání co řekl pan Šváb za EPP, a sice, že by neměly existovat eh, žádné finanční překážky v přístupu spotřebitelů k eh, ADR. Jednotlivé členské státy eh, musí mít také vysokou flexibilitu v organizaci. Vy dále podporuje také to, co jsem jste říkal eh, jako můj předřečník. Nejsem tolik pro pozměňovací návrh 33, kde je navrženo, že tento program pro spotřebitele by mohl také navrhovat nové, eh, nová stanoviska, nová nařízení pro ochranu spotřebitelů a eh, ADR. Zde bychom měli tedy zůstat u toho, co již bylo definováno. Ohledně harmonogramu, zde souhlasím s paní Tun, měl by být harmonogram jednotný pro oba systémy a ona lhůta 90 dní, eh, to je 90 kalendářních dní, což je lepší než 90 pracovních dnů, to je poněkud obtížnější pro spotřebitele a také se domnívám, že to je velmi pozitivní záležitost. Souhlasím také s tím, eh, co pan Grech navrhuje. Zdá se mi to velmi rozumné ohledně eh, formy alternativního řešení a jejich publikace v eh, přiměřených dokumentech. Nemělo by to být eh, příliš byrokraticky zatěžující pro podniky, nemělo by to být napsáno tedy na všech účtech a podobně. Dále se domnívám, že je však zásadní ponechat tomu eh, výsledku eh, řešení eh, určitou nezávislost ve srovnání tedy se soudními rozsudky. K návrhu paní Tun a také jí děkuji za velmi zajímavou práci. Zde bych chtěl pouze říci tolik, že když ona platforma ODR je Eh, určitě tou křižovatkou eh, spíše než eh, otázkou řešení konfliktu, pak zcela jistě není obtížné postupovat tak, aby tato online forma je doplněna k eh, těm eh, systémům offline. Eh, když dojde k určitému sporu offline, tak jistě by bylo možné také přejít k online řešení co by dispečinku. To, co říkala paní Tuna ohledně toho, že vše musí být eh, začleněno do těch webových stránek, které spotřebitel již zná, eh, tak bych chtěl upozornit na to, že eh, bychom se měli vyvarovat toho, aby se sem nedávalo všechno, aby tedy spotřebitelé se nemuseli vždy dostat na ty velké webové stránky eh, Evropské ochrany spotřebitelů. Měli bychom tu přístupnost eh, zjednodušit. Eh, když hovoříme o systému online, tak musíme myslet také na spotřebitele typu seniorů, kteří hm, tedy mají ten přístup poněkud stížen. Ta platforma Eh, jistě musí hrát eh, tu roli, aby eh, poskytovala dobré, srozumitelné informace, důvěryhodné, tak, aby spotřebitel mohl být velmi dobře informován. Tolik mé poznámky k této věci. Eh, na závěr bych chtěl říci, že si nejsem zcela jist s tou poznámkou eh, paní Tun ohledně facilitátora nebo poradce. Já bych řekl, eh, poradenský pracovník nebo poradce je jistě dostačující i když je zde tedy určitý semantický rozdíl. Samozřejmě, že v je nutné dojít k určitému vyřešení sporu. Tento lingvistický problém se tedy projevuje v různých jazycích různě, ale pro nás eh, ve francouzštině znamená eh, poradce, eh, to poněkud snižuje význam tohoto pracovníka. Když říkáme facilitátor nebo zprostředkovatel, tak by to bylo možná poněkud širší a významnější. Tolik mé poznámky. Zcela jistě budeme dále debatovat o této otázce i později a Eh, také plodně. Um. Děkuji. Paní Rille. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat oběma zpravodajům. Již bylo mnohé řečeno obšírně, nebudu všechno opakovat k ODR. I zde vidím eh, nutnost se jednotit lhůty. Eh, těch 90 dní se mi zdá být dobrým návrhem a také jsme ji slyšeli ze spolkových států států, eh, že to dobře funguje. Také v Bádensku, Větnbersku se navrhuje o nějakých 90 dní, eh, protože to je vhodná lhuta. Eh, ani já bych nechtěla všechno dát na jednu webovou stránku evropského typu, a proto se domnívám, že by měla být eh, specifická web stránka pro eh, tento problém. Podobně jako pan Rochefort mám takovou obavu, že někteří by se v tom ztratili. Ti, kteří nejsou eh, tak zběhlí v internetu, možná budou mít určitý problém se tady vyznat. Jinak však zpráva paní Tun se mi zdá být velmi dobrá. ADR bych měla ještě dvě poznámky. Myslím si, že je důležité se e, e, integrovat pardon, se věnovat pouze integraci těch dobrovolných e, nástrojů. Potom však existují ještě rozhodčí řízení, ale to je zcela něco jiného, to by zde nemělo být uvedeno. Dále mám určitou potřebu přepracovat také otázku informační povinnosti. I v tomto případě by bylo nutné se omezit pouze na to, co se skutečně čte při snídaní. Dnes ráno jsme slyšeli některé zajímavé informace a podněty. Velmi často slyšíme, že příliš mnoho informací také spotřebitelé brzdí, takže je nutné i reagovat na tuto obavu. Tolik mé mé strany poznámky eh, k nezávislosti. Eh, ano, to souhlasím a tolik mé poznámky. Děkuji. Okay, I'm ano, všichni tady přidávají hodnotu a není pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Pokud bych se mohl vyjadřit nejprve k ADR. Děkuji panu Grechovi za jeho práci, paní Gebhardt také za, za prezentaci. Mohu akceptovat mnohé z těch eh, navrhovaných změn a sdílím také mnohé z cílů zvýšení eh, rozsahu a přístupnosti ADR, upozornění jak spotřebitelů, tak obchodníků na ADR, minimální harmonizaci napříč členskými státy, abychom zajistili kvalitu. Ale také respektování vnitrostátních programů, které nabízí vyšší úroveň ochrany a které zohledňují národní specifičnosti, zejména francouzský systém, který tady nastínil pan Rochefort. Pokud to ve Francii funguje, tak nevidím žádný důvod, proč bychom to měli narušovat. Souhlasím se zlepšením přístupu v celé Evropské unii, ale nemělo by to být na úkor poškození stávajících fungujících systémů, zvláště těch, které fungují u nás. Měli by, mělo by to spíš doplňovat stávající systémy, ne je nahrazovat, zvláště ty, které vznikly v průběhu mnoha let, tak, aby vyhověly potřebám, konkrétním potřebám spotřebitelů a obchodníků. Jsem rád, že se tady vyloučili vyloučila možnost stížností ze strany obchodníků na spotřebitele. Tam by byla nerovnováha mezi eh, v podstatě postavením těch eh, stran sporu. Měli bychom mít eh, procesní pravidla, které umožní eh, těm entitám ADR vyloučit určité neoprávněné spory. A pak je tady otázka řešení komplexních případů, jako třeba finančních, které si vyžádají víc než těch 90 dní. Abychom měli z tohoto návrhu maximální přínosy, budu navrhovat některé dodatečné pozměňovací návrhy, které budou usilovat o to, aby ADR eh, byly eh, zdarma k dispozici pro spotřebitele a daňové poplatníky, aby byly atraktivnější pro soudy a aby eh, tady byly právě ty zmíněné bezpečnostní opatření, které zabrání zneužívání. Mělo by to být financováno soukromým odvětvím. Nemyslím si, že Evropská unie v této době škrtů a úspor, že by Evropská unie musela, měla členským státům říkat, že to musí financovat. Neměl by to platit také spotřebitel, ale Evropská unie nemůže říkat, že to mají platit členské státy. Měli bychom poskytnout flexibilitu ohledně toho, jaké systémy využívat, včetně možnosti kompetentního e, orgánu, který by přiděloval určitým podnikům z určitého sektoru některá, některé entity ADR. A ještě v návaznosti na to, co řekl pan Rošfor, potřebujeme větší flexibilitu v tom, co po- považujeme za nezávislý. To je politicky nejužehavější záležitost. A na základě dopisu čtyřmi, čtyř členských států chci vyzvat pana Grecha a další, aby připravili přijatelný kompromis, abychom ne nerozbili stávající systémy, které již se osvědčily. A nyní ODR. Děkuji paní Tun za práci i v této oblasti. Myslím, že ona řekla, že existují určité slabiny mezi eh, komisí a spotřebiteli, ale to je, řekl bych, to jsou slabá slova. Jestliže Tady byla přes 400 odpovědí jenom v Polsku a proti tomu 250 z celé Evropy ze strany komise. Tak já si myslím, že mnoho návrhů paní Tun to jsou užitečné a zlepšují návrh komise. Ale je tu otázka zbytečného zdvojování práce a také to, že by spotřebitelé mohli být různými způsoby mateni. Příkladem je třeba to, že ten, ta prv, prvotní stížnost může být v jakémkoliv evropském jazyce. Musí být od začátku jasné, že spotřebitel nemůže očekávat, že ta entita bude fungovat v jeho vlastním jazyce. To prostě není možné. To by představovalo obrovskou zátěž na tyto subjekty. Možná, že paušálním řešením by bylo to, co je ve výzkumném dokumentu, který všichni dostali, jste všichni dostali, že bychom vycházeli z toho, že ADR by doch probíhalo v jazyce, v němž byla uzavřena smlouva. Pokud spotřebitel je schopen uzavřít nějakou smlouvu v určitém jazyce, ať už je to jakýkoliv jazyk, tak se dá očekávat, že jsou schopeni, schopni řešit v tomto jazyce i ADR. Samozřejmě to by byla základní implicitní eh, možnost, které by existovaly výjimky. Spotřebitelé by byli upozorňováni pouze na ty subjekty, eh, které, chtějí, které jsou ochotny a schopny podniky používat. A ještě pár pozměňovacích návrhů nemohu podpořit návrh 21, který stanoví, že tento postup je zadarmo. Ale ono to není zadarmo. Někdo to zaplatit musel. A možná to byl daňový poplatník. Myslím, že je chyba říkat, že je něco zadarmo. Ono to není zadarmo, ono to je placeno z kapsy daňového poplatníka. 29 a 30 přidávají další dodatečnou hodnotu a zátěž celého systému při, u systému, který má fungovat jenom jako portál. A 33 to není na místě, protože facilitátoři nebo poradci nemají poskytovat subjektivní porady ohledně výhod či nevýhod jednotlivých ADR. Děkuji kolegům za pozornost. Těším se na spolupráci s panem Spanitun a s panem Grechem. Děkuji. Děkuji za velmi jasné vysvětlení. Ke každému pozměňovacímu návrhu je jasné, že zpravodajové, eh, stínoví zpravodajové jsou v těsném kontaktu, takhle je to také správné, takhle na tom chceme dál pracovat. Paní Head, ještě někdo? Já jsem na vás zapomněl. Vy jste dorazil později. Takže ještě jeden stínový zpravodaj Denis. Eh, tot eh, ADR. Děkuji, pane předsedo. Musím se omezit pouze tedy na zprávu ADR, to znamená na zprávu Luise Greka, protože kolega Trentilidis je zodpovědný v podstatě za tu druhou zprávu a ještě nevypracoval konečné stanovisko. Co se týče ale té eh, zprávy pana Greka a toho, co řekla kolegyně Gebhardt. Já jsem stínovým zpravodajem a pro mě je velmi důležité, abychom to neuspěchali. Už to bylo řečeno. Uh, to znamená, že bylo již eh, řečeno, že je velmi důležité na evropské úrovni věci sjednocovat, slaďovat, ale nesmím to jít na úkor těch již existujících eh, eh, jaksi procesů, které fungují, protože například v Nizozemsku máme systém, který byl vytvořen spotřebitelskými organizacemi a dalšími aktéry a je to systém, který velmi dobře funguje a proto bychom byli velmi neradi, kdyby byl nějakým způsobem jaksi poš poškozen nějakým novým evropským systémem. Já také souhlasím s tím, eh, co je tady napsáno v té oblasti eh, financí. V této složité situaci je velmi těžké, jak si od členských států neustále vyžadovat něco nového a vyžadovat od nich další peníze, protože neustále se hovoří o tom, že členské státy se musí na tom podílet, musí dělat něco nového, ale to znamená, že to také musí platit. A proto samozřejmě eh, se nemůžeme čekat, že to členské členské státy zaplatí všechno sami. A Mm, k tomu je třeba ještě přidat to, že v některých státech opravdu již existují velmi dobré funkční systémy, které tuto otázku minimálně jaksi částečně řeší. Co se týče té nezávislosti, tak zcela souhlasím s tím, co řekl pan Fox. Tady musíme být daleko opatrnější, protože podniky v tuto chvíli opravdu pokrývají eh, největší část všech nákladů. A v praxi je tomu tak, nebo v budoucnosti můžeme jak si počítat s tím, že budeme moci jak si počítat eh, s podniky, že určitým způsobem jak si se budou podílet na těch nákladech, ale měli bychom se ujistit, že hlavní roli budou hrát právě střediska ADR. E Ehm, myslím si, že je zcela jasné, že tady se musí jednat o žaloby nebo stížnosti ze strany spotřebitelů a ne ze strany podniků. Co se týče lhůty 90 dnů, tak ve chvíli, kdy jde o komplikované věci, tak rozhodně nějakou lhůtu potřebujeme. Ehm, dále, co se týče té povinnosti informovat. Já si myslím, že tady už zacházíme trošičku nad rámec toho, co potřebujeme, protože existují rozdíly jaksi mezi různými ehm, způsoby jednání. Zdali tedy bude existuje, jak, jak, jak, jak to tedy chcete v podstatě udělat, protože je rozdíl mezi tím, jak si vyžadovat od e, spotřebitele, aby nejdříve podepsal nějakou smlouvu nebo aby si nejdříve přihlásil na webové stránce a tak dále. To znamená, to je to, co jsem chtěl říct jako nejdůležitější body, ale ještě jednou chci jak si zdůraznit, že To znamená, že eh, v každém případě tady v každém sporu máte dvě strany. To znamená, že obě dvě strany se musí moci, jak si, musí mít tu možnost se chránit. A to je vše, co jsem k tomu chtěl říct. Eh, jinak souhlasím s tím, co řekl pan zpravodaj. Děkuji. Paní Het, velmi stručně, jestli vám to nebude vadit, protože bych velmi rád, eh, kdyby mohla ještě hovořit paní Rusov. Takže paní Het. Tack så mycket och jag vill också tacka rapportören till ett mycket bra já bych chtěla také poděkovat zpravodaji za výbornou zprávu. Hovořím o zprávě pana Grecha. Eh, kolega velmi rozumně navrhuje, abychom eh, předkládali tedy stížnosti spotřebitelů a nikoliv eh, tedy průmyslových podniků pro jejich řešení problémů existují jiné platformy a nebylo by tedy vhodné zde zřizovat další platformu. Kromě toho je tomu tak, že orgány, které jsou dotčeny eh, touto směrnicí, musí být eh, notifikovány členskými státy. O tom musíme také ještě diskutovat, a sice jak průmyslové podniky mohou předkládat eh, informace daným orgánům. Spotřebitelé Eh, potřebují určité informace ještě předtím, než se uzevře určitá smlouva. Nesmělo by to však stěžovat situaci malých podniků. Chci se zeptat komise, jak se eh, na to dívá ohledně tedy poskytování informací eh, a také ze strany malých a středních podniků. Thank you all very much for this contribution. Děkuji vám všem za vaše příspěvky a v tuto chvíli bych poprosil paní Kristinu Ruso, aby vyjadřila svůj názor a své stanovisko. A poté ještě poprosíme krátce paní Gepard a paní Fontún a poté budeme moci tedy uzavřít to první kolo vyjednávání. Paní Hens, zapomněl jsem na vás. <gasps> Já jsem vaše jméno na seznamu neviděl ono prostě nebylo na, vaš, na mém seznamu. Takže paní Hensley bude hovořit první, omlouvám se. Bardzo, paní předsedající, zgłaszałam. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem se obrátila na sekretariát, ale to nevadí, to nevadí. Já chci hovořit stejně velmi krátce. Ráda bych poděkovala zpravodajům i všem stínovým zpravodajům za jejich opravdu skvělou práci. A můžu souhlasit. ADR a ODR by měly být způsoby alternativního řešení sporů. Já jsem si vyslechla to, co tady bylo řečeno, ale ne se vším mohu souhlasit. Eh, paní Gepard zmínila jednu věc jménem pana Greka a hovořila o podnicích, o firmách. To znamená, že eh, oni nebudou moci využívat ODR. Já si myslím, že nad tím bychom se měli ještě jednou zamyslet. A já bych ráda se dozvěděla ještě jednu věc, o tom hovořila paní Fontun a hovořil to i kolega z SAD, co se týče těch automatických mechanických překladů. Ve chvíli, kdy vy do toho v podstatě vložíte nějaký text, my jsme měli takový příklad, my jsme v podstatě si nechali přeložit jeden polský text do angličtiny takovýmto mechanickým překladačem a, e, na, a měli jsme tam opravdu naprosto nesmyslné překlady Například u řečníka se nám místo řečníka objevil reproduktor a tak dále. Takže tady si myslím, že bychom měli dávat opravdu pozor. Dále ještě jedna věc, eh, o které hovořil eh, pan Fox. Možná, že bychom tady měli opravdu eh, používat eh, třeba jinou, jiný jazyk nebo nějak se, nějakým způsobem se domluvit, ale rozhodně ne mechanické, automatické překlady. Dále samozřejmě eh, paní Fontun hovořila o, té, o tom vnitrostátním systému řešení sporů. To v, každém, v každém případě, v tom, v tom souhlasím v každém případě, ale nejdůležitější si je, myslím, osvětová kampaň. Musíme nějakým způsobem v podstatě zajistit, aby spotřebitelé věděli, že vůbec nějaká práva mají a že je mohou uplatňovat. Jaký portál to bude, protože ten europortál, o kterém jsme hovořili, tak ten v tuto chvíli eh, rozhodně neposkytuje dostatečné informace. To znamená, že každý stát by měl mít eh, koncentrovaný jeden eh, webový portál týkající se ADR a ODR. Děkuji. Paní Ruso, se omlouvám, že jsem vám nedal možnost až doteď. Děkuji, vyjádřím se co nejstručněji, protože nemáme příliš mnoho času. V první řadě chci poděkovat eh, vám a vašemu výboru za odvedenou práci, zvláště to, co udělal paní Tun a paní Grech. Chci také, abyste panu Grechovi předali uh, přání brzkého zotavení. Takže jinak jeho zprávě, tak jako tomu říkala paní Gebar, které chci taky poděkovat, víceméně souhlasíme s těmito postoji. Pokud je zejména ty tři body vyplnění mezer, pokud je o zeměpisné pokrytí, zlepšení, zlepšení kvalitativních kritérií. A pokud jde o požadavky informační, což je bod, který byl zmíněn několika dalšími stěnými poslanci, včetně paní Rošfora, paní Rille a paní Head, by se nám více líbilo, aby tam byly informace přímo na účtech, ale můžeme najít způsob, jak z toho vyloučit malé podniky. Možná, že bychom v návrhu komise mohli jasněji říci, že ty informace mají být e, pouze o existenci ADR, ne o tom, jak fungují. Takže toto je ten ADR, který e, zahrnuje. E, může tam být pouze to ADR, které pokrývá toho daného obchodníka. Jinak jsme vděční panu Krechovi za jeho postoj. Je to jeden z bodů, u nichž eh, je rada ochotná, není rada příliš ochotná podpořit komisi. A jinak my pokrýváme jak přeshraniční, tak eh, vnitrostátní situace, takže beru v potaz to, co říká paní Tun, KDR. Vidím eh, tady velkou logiku v rozšíření té platformy jak na přezraniční, tak eh, domácí situace. Myslím si, že ještě lépe eh, by to vycházelo vstříc té digitální evropské agendě. O tom se může, bude hovořit více odpoledne. My jsme to chtěli udělat spíš mm, až druhotně, ale jsme ochotni se nad tím zamyslet. Poněkud váhám, pokud jde o poznámku pana Rošfora, ohledně rozšíření té platformy i offline. A to už proto, že by to opravdu vytvářelo pro podniky určitou zátěž, a to zvláště pro malé. Znamenalo by to, že u všech offline transakcí musí obchodník spotřebiteli dát adresu, tak aby se to dalo uploadovat na tu platformu přímo, takže s tím bych myslím, že bychom měli být opatrnější. Další citlivý bod v návrhu, u návrhu ADR eh, za zajištění nezávislosti. My bereme v potaz to, co říkáte, je důležité, aby existovaly dostatečné záruky nezávislosti daných eh, entit ADR a určitě budeme eh, bedlivě sledovat i tento bod a co k tomu bude říkat rada tomu, co říkala paní Tun, podporujeme váš záměr zjednodušit systém, činit ho snadno přístupným pro spotřebitele, tak aby fungoval co nejefektivnějším způsobem. Pokud jde o vazbu se eh, Europe, tak myslíme si, že musíme využívat tento informační portál co nejvíc, ale neměli bychom vytvářet ještě další krok pro spotřebitele, protože ta platforma má být přímo dostupná pro spotřebitele. Samozřejmě, že můžeme společně diskutovat o tom, jak zajistit nejlepší optimální informace o jednotlivých platformách a snadný přístup ze strany spotřebitele. Pokud jde o lhůty, tak bereme na vědomí vyjádřené pozice, dávali bychom přednost kratší lhůtě ale samozřejmě, že můžeme pracovat na 90 dnech pro všechny. A pokud jde o tu 90-denní lhůtu, tak tam to návrh zatím nechává v tom, jak to fungovalo původně a tím pádem mohu také odpovědět panu Foxovi ohledně té flexibility. Chceme vycházet eh, z toho, co mají stávající členské státy a jenom vyplnit mezery stávající ADR a ty, které mají vzniknout, musí zajistit určité minimální eh, kritéria, eh, která by byla srovnatelná a můžeme se také zabývat procesními pravidly, pokud nebudou podkopávat cíle směrnice. Jinak, pane Fox, beru také eh, na vědomí, že tedy to, ten výchozí jazyk může být jazykem uzavření smlouvy. K tomu překladatelskému systému, ano, existoval překladatelský algoritmus, který ještě nefungoval tak dobře, jak jsme doufali, ale komise vytváří nový překladatelský systém, který bude ještě podporovan i lidmi, lidskými bytostmi a e, bude maximálně uspůsoben požadavkům platformy ODR. Nemám mnoho času, takže myslím, že jsem pokryla ty nejdůležitější body. Samozřejmě jsem vám k dispozici i nadále, abychom mohli bilaterálně odpovědět i na další dotazy. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkujeme tlumočníkům za to, že nám dali trošku více času. Nemáme příliš času na dodatečné připomínky. A všichni jste měli velmi dobrou prezentaci předtím, takže chci jenom oznámit časový harmonogram. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 31. května. 21. června budeme zvažovat e, návrhy, hlasovat 10. července. Chci všem poděkovat za úžasnou práci, to je jasné z kvality toho návrhu, který tu dnes máme. Děkujeme také komisi Kristině Ruso za to, že s námi spolupracuje tolik eh, naše dopolední zasedání. Připomínám, že ve tři hodiny tady budeme mít paní Cruz, která bude hovořit o digitální agendě, pan Arias, který eh, vede naší pracovní skupinu pro digitální agendu. A připomínám, že ve čtyři budeme hlasovat o zprávě paní Gebhardt o přístupě k základním bankovním službám. Takže prosím, dostavte se i na tuto příležitost a jinak eh, dobrou chuť.